Posaďte se a začneme. Se la stampa per favore libera la stanza. Prosím tisk, aby odešel ze sálu. Per favore. Mi se Bruno glielo vuole dire di allontanarsi. Vabbè, vabbè. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo. Krásný dobrý den všem. Zahájíme naše slyšení. Na úvod bych vám chtěl připomenout, že v sobotu zemřel ředitel Olafu, pan Brunner, jako předseda pro, rozpoč, pro výboru pro kontrolu rozpočtu a ve jménu všech členů tohoto výboru chceme vyjádřit naši hlubokou soustrast s rodinou pana ředitele, který pracoval až do konce svého života a snažil se co nejlepším způsobem naplnit svou funkci v OLAFu. Eh, dovolte, abych přivítal eh, kandidáta na komisaře pana Algerda Šemetu, který eh, je teď s námi v tak důležitém okamžiku. Velice ho vítám. A rovněž tak vítám také dva eh, kopředsedy, eh, což jsou předsedové dvou od dalších kompetentních výborů. Ekonu a IMKA. A vítám rovněž členy těchto výborů. V souladu s jednacím řádem našeho eh, parlamentu bude náš výbor hodnotit obecné kompetence a nezávislost komisařů a rovněž budeme hodnotit znalosti eh, budoucích funkcí, které komisaři zaujmou. Jak víte, pan komisař už písemně odpověděl na pět otázek, které mu byly předloženy. Odpovědi eh, byly k dispozici ve všech jazycích. Rovněž jste dostali eh, také životopis kandidáta a jeho prohlášení o finančních závazcích. Tare eh, le regole di comportamento sui tempi oggi. Eh, chtěl bych vás nesmírně požádat o to, abyste dodržovali čas. Pan komisař po krátkém úvodu bude mít na 10 minut slova a potom budeme mít 2 hodiny 45 minut na otázky. Začnou otázky s koordinátory politických skupin a vy prosím pěkně, velice striktně dodržujte čas, pakliže ne, budu muset zasáhnout na, na otázku jedna minutu, dvě minuty na odpověď a jednu minutu pro dodatečnou otázku, bude to nezbytné, a další dvě minuty na závěrečnou odpověď než ukončíme naši práci, tak jak je naplánovaná, možná, že by pan komisař dostal k dispozici ještě za, prostor na závěrečnou čas na 10 minut. Všichni můžete hovořit ve svých mateřských jazycích, protože tady máme přetlumočení do a z 22 jazyků. Také vám připomínám, že toto slyšení je také přenášeno na webu příspěvky eh, potom budou v písemné formě a co nejdříve budou eh, dány k dispozici po tomto slyšení. To znamená, že okamžitě dávám slovo panu, panu kandidátovi na 10 minut. Madame la Paní předsedkyně, pane předsedo, vážení členové. Jsem velmi rád, že stojím dnes před vámi jakožto nominovaný kandidát na komisaře pro eh, daně, celní unii, eh, audit a boj proti podvodům. Jinými slovy, jakožto komisař, který spojuje eh, široký rámec finančních, fiskálních a informačních nástrojů, aby vytvořil hnací sílu pro jeden jediný úkol, to znamená vést Evropu k naplnění očekávání svého lidu. Hospodářský eh, pokrok, vytváření pracovních míst, eh, silnější sociální záruky, to všechno jsou naděje a potřeby dnešních Evropanů. Bezpečnost, eh, klimatické hrozby, zásobování energiemi a náklady za energie, to všechno jsou starosti našich občanů. Tyto starosti musí také vést naši činnost. Já bych vás chtěl ujistit, že to bude také červenou nití ve všech mých rozhodnutích i Eh, akcích, eh, které spadají po nové pravomoci. Eh, zdanění podle mého názoru je více než pouze vybírání příjmů, daňových příjmů. Stejně tak audit a boj proti podvodům je více než pouze kontroly. Jsou to nástroje pro větší potenciál a tento potenciál je možné a dokonce dnes nutné plně využít pro hospodářský a sociální rozvoj Evropy. Já budu eh, odpovědný jako komisař za velice široké portfolio, které pokrývá velice eh, důležité oblasti. Eh, příjmy a výdaje, to jsou dvě strany rozpočtu, jejich vybírání a jejich eh, další využívání, dvě etapy stejného cyklu a musí být využívány pro eh, stejný cíl, to jest pro prospěch společnosti. A to podle stejných zásad, a transparentnost, jednoduchost, odpovědnost a samozřejmě respektování peněz daňových poplatníků. Já jsem přesvědčen, že eh, boj proti jakémukoliv typu podvodu, ať už se to týká výdajů, či příjmů rozpočtu, eh, cel, či daní, to všechno bude v jádru mé každodenní práce. Bez pochyby eh, OLAF, Evropský úřad proti podvodům, má velice důležitou úlohu. Během prvního desetiletí tento úřad nabil velkou zkušenost a vytvořil si velmi dobrou reputaci. A já bych rád složil poklonu prvnímu eh, generálnímu řediteli Olafu Franci Hermanu Brinerovi, eh, který bohužel minulý víkend zemřel. Všichni usilujeme o stejný cíl. Chceme, aby účinnost OLAFu byla maximální a objevují se nové výzvy a proto se musíme nově podívat na práci tohoto úřadu a eh, přinést potřebné zlepšení. Eh, nápady nechybí, ale abychom našli dobré řešení, musíme mít otevřenou mysl, eh, proskoumat všechny možnosti, eh, ty, které již jsou na stole, i ty, které budou v budoucnu předloženy. Nezávislost OLAFu, různé aspekty odpovědnosti OLAFu, vytváření úřadu Evropského veřejného zástupce, to všechno jsou důležité a složité otázky. Já si uvědomuji, Eh, jaké názory vyjádřil k těmto věcem parlament? A mám v úmyslu všechny návrhy s vámi náležitě diskutovat. A teď, když se podíváme na otázky ehm, výdajů eh, v evropském rozpočtu, to je eh, vynakládání peněz daňových poplatníků, tak tady není možné ospravedlnit žádné nevhodné použití či zneužití těchto peněz. Bude to také kvalitní vynakládání rozpočtu, které bude mezi mými prioritami. Eh, nezačínáme ovšem eh, od nuly, dosáhli jsme již velkého eh, pokroku. Nicméně nemůžeme polevit v úsilí, abychom zajistili, že každé euro bude náležitě vynaleženo. Mým cílem je minimalizovat riziko chyb a e, chci usilovat o opatření, které přinesou větší transparentnost, menší byrokracii, plnou odpovědnost za e, peníze, které e, se případně nevhodně vynaloží. Otevřenost a dostupnost informací, to je zásadní předpoklad odpovědnosti a proto připisují velkou míru iniciativám transparentnosti. Příprava konkrétních eh, návrhů eh, přijatelného eh, rizika chyb bude mým úkolem v oblasti kontroly vynakládání rozpočtových peněz a budu pracovat s dalšími komisaři v této věci. Jsem přesvědčen, že je nejen nutné, ale i možné zjednodušit pravidla pro požadavky na způsobilost příjemců z evropských fondů a e, bylo by možné zkrátit e, tu cestu, kterou, e, po které jdou peníze z evropských fondů na konkrétní projekty. Myslím, že to nám pomůže Náležitě je vytvořit rovnováhu mezi finanční disciplínou, odpovědností, transparentností, jednoduchostí. Jsem přesvědčen, že tato řešení mohou eh, podporovat další pokrok eh, k pozitivnímu prohlášení o věrohodnosti. Eh, budu rozhodně v těchto cílech náležitě spolupracovat s auditorským dvorem, ale také s účetním dvorem a také s příslušným výborem pro kontrolu rozpočtu v Evropském parlamentu, protože si myslím, že jde o velice důležité aspekty. Vážení členové, ve své úloze ministra financí a v posledních měsících také komis, jakožto komisař odpovědný za rozpočet, jsem si osvojil různé horizontální eh, hospodářské a finanční záležitosti EU a řekl bych tedy, že jsou to opravdu horizontální funkce. Eh, nikoli miliony v rozpočtu, ale ale potenciální přínos tohoto rozpočtu pro společnost jsou důležité. Nikoli daně, ale jejich dopad na zaměstnanost, sociální zabezpečení, hospodářský rozvoj jsou důležité. A myslím si, že tady probíhá celá řada procesů, které naše společnost potřebuje. Evropa je na křižovatce právě eh, překonáváme volný pád. Situace je velice zranitelná, proto musíme zintenzivnit naše úsilí a současně také zajistit stabilní a zdravé veřejné finance. A um, musíme si připomenout, že všechny otázky daní jsou nakonec důležité pro občany, neboť občané platí tyto daně v té či oné podobě. Každé naše rozhodnutí musí být podrobeno eh, hodnocení dopadu. A eh, já myslím, že tady nejdříve je eh, vycházet z určitého nápadu na rozhodnutí, za druhé naplnit veřejné cíle a za třetí přispět k jeho realizaci. Eh, jak toho dosáhneme v oblasti daní a cel? Eh, za prvé, chci přemýšlet o vnitřním trhu. Je to bezesporu hlavní výsledek evropské integrace. Nicméně můžeme být i kritičtí, protože eh, všechny výhody vnitřního trhu nejsou ještě plně využívány. Musíme eh, najít ty překážky v daňové oblasti, které stěžují život podniků i občanů. Nesmyslné daňové překážky musí být bez, bezodkladně odstraněny. Dvojí zdanění, eh, to je třeba vyřešit velice rychle a eh, pro daňové poplatníky přijatelně. Eh, také eh, máme tady variantu eh, společného konsolidovaného základu podnikových daní, harmonizace a já bych řekl především zjednodušení pravidel pro výpočet daňového základu by měl otevřít další příležitosti pro podniky, snížit náklady, podpořit mobilitu podniků a vytvořit dobrou konkurenceschopnost pro podniky. Intenzivní práce v oblasti dobré zprávy a řízení uvnitř EU i mimo EU, snižování administrativní zátěže, zjednodušení daňového systému, snížení eh, nebo zmenšení eh, času potřebného eh, pro vrácení přeplatků v oblasti daní, to všechno je důležité, ale není to vyčerpávající seznam práce, která nás čeká. Důležitým bodem je v dnešní době otázka energií. Já bych chtěl předložit a podporovat Eh, inovace v oblasti daní, které by posílily eh, účinnost této oblasti a přispěly eh, také k ochraně životního prostředí. Zelené otázky musí být přítomny i v daňové filozofii. Jsem rozhodnut modernizovat celá 21. století. V Evropě potřebuje 21. Eh, století také v daňovém systému. Tady hovořím o elektronických daních založených na moderním kodexu eh, a eh, efektivní využívání informačních technologií. Takový systém v oblasti cel bude umožňovat podnikům i občanům ušetřit čas i peníze. Navíc pouze takový systém který bude umožňovat také ochranu našich hranic, trhů a vlastnických práv, včetně duševního vlastnictví. A samozřejmě také zajistit bezpečnost našich občanů. Když předkládám své priority opakovaně, eh, hovořím o politice v oblasti hospodářské, rozpočtové a daňové. Chtěl bych ale zdůraznit, že to není samo o sobě cílem. Ekonomika musí eh, pracovat pro naplnění ambiciozních evropských eh, ideí a také urychlit změny, na které lidé čekají, posílit náš sociální model, kde nikdo nebude marginalizován. To je velmi zásadní aspekt. Nepochybuji, že klíčem eh, k tomuto úsilí jsou právě instituce a proto spolupráce s vámi bude přítomna v každém etapě mé práce. Jsem pevně přesvědčen, že vzájemná důvěra je důležitým aspektem eh, pro usnadnění plodné spolupráce a já vás budu plně informovat, eh, kdykoliv se objeví problém a budu vám s vámi hovořit o úspěších i dalších aspektech. A věřím, že toto slyšení bude dobrým krokem k dalšímu dialogu. Grazie, eh, signor commissario. Děkuji mnohokrát. A nyní udělí slovo paní doktorce Gresle na minutu, prosím. Eh, děkuji vám. V současné době stojí kontrola rozpočtu ve středoboru našeho zájmu. Já bych chtěla eh, dát do zápisu svou hlubokou úctu eh, vůči práci pana doktora Prunera pro nás nyní se vyskytuje skutečně ona citlivá situace OLAFu. Ze zásady máme problém, že komise již 14 měsíců blokuje reformu OLAFu. Jste ochoten do konce roku eh, předložit pracovní dokument nezbytný pro pokračování reformy OLAFu. My se totiž obáváme, že komise chce otevřít nové stanoviště a sice Evropského veřejného žalobce a bude nás to stát mnoho času a efektivita potírání zločinu a boje proti podvodům bude i nadále trpět je tady veliká odpovědnost pro vyšetřování, eh, protože eh, veřejný žalobce bude jmenován mezi institucionálně. Eh, jste ochoten a ráda bych tedy poukázala na tu obzvláštní odpovědnost součinnosti institucí. A za třetí, Evropský parlament bude garantem pro úřad veřejného evropského žalobce. Jste ochoten plnit svou roli důstojně i v této oblasti? Děkuji mnohokrát. Grazie. Signor Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, máte dvě minuty na odpověď. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal tou druhou otázkou. Domnívám se, že je naším společným úkolem zajistit kontinuitu činnosti OLAFu. A domnívám se, že příslušný komisař vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil tuto kontinuitu v součinnosti s právními službami fondy, aby bylo možné nalézt vhodné řešení. V současnosti je pan Kalas stále ještě odpovědný za rozvoj činnosti OLAFu a hm, já s ním velice těsně spolupracuji v této otázce a s radostí s vámi budu diskutovat veškeré e, možnosti abychom e, pokročili tímto směrem. Domnívám se, že naším hlavním úkolem je co nejdříve zajistit, aby Eh, bylo vypsáno nové řízení, výběrové řízení na generálního ředitele, abychom eh, také vhodným způsobem eh, definovali úkoly nového generálního ředitele Olafu. Co se týče legislativních úkolů Olafu, domnívám se, že není přijatelné, že komise nezareagovala na eh, návrhy eh, rady a také na návrhy předkládané Evropským parlamentem eh, k legislativní problematice na ty návrhy, které parlament předložil v roce 2006 a také v listopadu 2008. Eh, víte, eh, jak eh, se k tomu vyjádřil pan předseda Barroso v svých hlavních směrech a jeho návrhy se setkaly s podporou absolutní většiny poslanců Evropského parlamentu. Domnívám se, že bychom měli tedy nalézt ty ta správné cesty, abychom nalezli řešení. Děkuji mnohokrát. Paní doktorko Gresle, ještě minutu. Externalizace OLAFu eh, v hlavních pokynech eh, předseda Baros je obsažena a že s tím parlament souhlasit tomu nemůžeme, v tom, v tom nemůžeme vidět souhlas externalizací. Vy jste obdržel úlohu předsedy komise Evropský parlament vždycky ale se stavil proti. Jak chcete vyřešit tento konflikt? Eh, zůstane Olaf součástí komise? Já jsem teď nepochopila z vaší odpovědi, zda mm, eh, předložíte pracovní dokument k reformě Olafu či nikoliv. Děkuji a nyní prosím minuta na odpověď. Uh, thank you. Děkuji. Již jsme předsedou Barou diskutovali o této otázce dosti podrobně a chtěl bych vás ujistit, že pan eh, předseda chce implementovat politické hlavní směry, které se setkaly eh, s podporou eh, mezi absolutní většinou členů Evropského parlamentu. Předseda komise se domnívá, že politické hlavní směry nejsou pouhým dokumentem, ale jsou to hlavní směry, které chce opravdu uskutečňovat ve své budoucí činnosti Jistě musíme eh, hledat cesty a řešení, jak se postavit k této otázce a já jsem opravdu velice otevřený a rád budu s vámi diskutovat ta eh, nejlepší řešení, abychom zajistili nezávislou a efektivní činnost OLAFu. Grazie. Děkuji. A slovo má nyní eh, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, ještě bych se chtěl vrátit zpět k Olafu. Je pevným názorem tohoto výboru, že Olaf eh, by měl být co možná nejefektivnější pracovní jednotkou, protože boj proti podvodu je centrálním předmětem naší politiky zde a my jsme pevně přesvědčeni o tom, že boj proti podvodu je oblast, kde Evropská unie nesmí povolit. To je bod, na který se také ve veřejnosti dbá velice silně. Ehm, vy jste poukázal na mission statement eh, předsedy Barosa, na, lépe řečeno na hlavní směry eh, pana předsedy komise, který měl většinový souhlas parlamentu. Ano, to je pravda, ale bylo tam také zdržení mé frakce. Nedomnívám se však, že ze skutečnosti, eh, že k tomu tak došlo, lze odvodit, Eh, eh, že tady je absolutní eh, souhlas tohoto domu se vším, co se děje. To bychom mohli zastavit práce této, práci této sněmovny. Já bych od vás rád vyslechl, zda se chcete zasazovat o to, aby OLAV zůstal integrální součástí komise. Grazie, signor komis- Děkuji mnohokrát, pane komisaři, máte dvě minuty na odpověď. Uh, thank you for your question. Děkuji vám za tuto otázku a já mohu pouze zopakovat to, co jsem řekl jako odpověď na první dotaz. Domnívám se, že je pro nás, pro všechny nesmírně důležité, abychom zajistili účinnou a efektivní práci a nezávislost OLAFu. A Myslím, že se tento úřad zhostil dobře svého úkolu při eh, boji proti podvodům a korupci v Evropské unii. Eh, měli bychom ocenit činnost prvého generálního ředitele pana Brunera a domnívám se, že bychom měli pokračovat a já eh, opravdu budu rád spolupracovat, abychom nalezli co nejlepší řešení, jak posunout činnost Olafu dále, abychom zajistili jeho nezávislost a externalizaci také vzhledem k e, dlouhodobým otázkám úkolů evropského veřejného zástupce. Musíme zvážit, jak bychom mohli obě tyto otázky e, propojit a zajistit co nejlepší fungování těchto institucí. Co se týče evropského veřejného zástupce, e, je to jistě dlouhodobý úkol. Také jsem o tom diskutoval s kandidátkou na komisi Škou Redingovou a budeme se tedy věnovat eh, této konkrétní otázce. Děkuji mnohokrát. Pane Gajer, chcete ještě minutu? No, domnívám se, že otázka nezávislé práce OLAFu tady nestojí k debatě. To samozřejmě podporuje také každý v tomto výboru. Otázkou je, jak může OLAF efektivně pracovat, nebude-li součástí komise, ale bude-li svébytnou agenturou či jinou samostatnou jednotkou, eh, která vlastně musí pracovat zvenku. Eh, Pak, když jsem vás pochopil, podporujete předsedu Barosa v jeho úmyslu eh, učinit z OLAFu samostatnou jednotku. Jak chcete v tom případě zajistit nezávislé nezávislost a efektivitu OLAFu ve spolupráci vůči ostatním institucím. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, minutu na odpověď. I think that's, uh... Domnívám se, že klíčovou otázkou je zajištění účinného fungování eh, OLAFu. Naši občané eh, se tolik nezajímají o institucionální uspořádání tohoto úřadu. Myslím, že jim na srdci leží zejména činnost tohoto úřadu při boji proti podvodům a korupci, a e, všechny tyto důležité e, otázky. Domnívám se, že bychom měli zvážit všechna pro a proti a e, přemýšlet nad tím, co je nutné učinit, abychom dosáhli e, toho, co naši občané od tohoto úřadu opravdu očekávají a rád bych vás ujistil, že k tomu budu opravdu přistupovat otevřeně a budu s vámi e, diskutovat všechny možnosti budoucího vývoje OLAFu. Děkuji mnohokrát. Eh, minutu pan Šaci Markakis. Pane komisaře, my tady zastupujeme občany Evropy a proto také za třetí frakci mohu říci, že my máme problém s externalizací OLAFu. Eh, chci to jenom uvést. Konstatuji, že na to nedáváte jednoznačnou odpověď, chcete s námi o tom diskutovat, ale uvidíte, že my jsme proti externalizaci. Chci hovořit o dalším tématu a sice nevládní organizace. I tady je určité pole, kde dochází k podvodům, kde může docházet podvodům a my konstatujeme, že komise se doposud bránila eh, i na Eh, prozby parlamentu ani definovat úkoly a ani nedávat jednoznačné odpovědi na to, jaké nevládní organizace podporuje. A přitom nevládní organizace určovaly eh, politiku komisařů, například ochranu spotřebitel a životní prostředí. Vliv je velice silný, ale my nevíme, jak jsou složeny nevládní organizace. Jsou demokraticky vytvořeny, tady nám chybí ochrana, transparentnost, komise, abychom daňovému poplatníkovi jasně eh, ukázali, co se tam děje. Jste ochoten nám dodat informace a zaručit transparentnost těchto nevládních organizací? Grazie. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, od na odpověď máte dvě minuty. Yes, I think that's, uh, the... Ano, já se domnívám, že problematika nevládních organizací je opravdu nesmírně důležitá a vážná. Zcela s vámi souhlasím. Problémem je definování nevládních organizací a uh, já věřím, že se nám podaří nalézt eh, společnou definici nevládních organizací, což nám eh, pomůže eh, řešit tuto problematiku. Plně s vámi souhlasím, ale když se podíváme, jaká je národní legislativa, která definuje nevládní organizace, tak eh, tady máme obrovské rozdíly a je třeba nalézt společného jmenovatele, abychom mohli definovat, co je to nevládní organizace, ale eh, Domnívám se, že eh, to bude opravdu užitečné, pokud se nám to podaří. Co se týče transparentnosti, domnívám se, že jsme ještě mnohé udělali tím, že e, zveřejňujeme na internetu příjemce e, prostředků z evropských fondů, včetně nevládních organizací. A v dnešní době e, se může každý podívat na internet a zjistit, z kterých fondů byly přiděleny prostředky kterým příjemcům. A já bych chtěl jít ještě dále v této iniciativě. A domnívám se, že internetové stránky jsou dobrým řešením, kde je eh, možné eh, vyhledat příjemce, zejména v těch konkrétních eh, členských státech, ale tyto stránky ještě nejsou perfektní. Měli bychom zajistit, aby byly uživatelsky přívětivější, abychom měli lepší vyhledávače a tak umožnili občanům, poslancům, prostě nám všem, abychom se mohli podívat na tyto stránky, abychom velice rychle zjistili, eh, kteří příjemci eh, dostávají eh, tyto prostředky a to kdykoliv to budeme potřebovat. Děkuji mnohokrát. Prosím, máte dotečný prostor, pane poslanče. Pane komisaři, rád bych poukázal na to, že tentokrát se to netýká pouze členských států, které nesprávně vykonaly svou práci, ale ani komise na opětovný dotaz nedokázala eh, uveřejnit seznam ani na webu, ani jinak písemnou firmou. Ale mám radost, že o tom s námi chcete diskutovat. Rád bych se zeptal, zda je možné, abychom získali takový jednotný seznam, kde by byly také eh, kompetence komise komisařů nově rozděleny, protože pan předseda Barroso udělal nové rozdělení. Pohlížíte na to obdobně, že kompetence komisařů teď povedou k tomu například pan Kalas dříve měl širší portfolio, že odpovědnosti si jaksi stírají a že jednotliví komisaři se mohou lépe skrývat za kolegiem komisařů. A co pomýšlíte udělat proti této tendenci? Grazie. Děkuji. Minutu na odpověď. Yes, so, uh, I just... Já vám uh, pouze mohu říci, že se na situaci dívám tak, že veškeré informace o uh, příjemcích prostředků z evropských fondů musí být eh, transparentní a k dispozici eh, poslancům a občanům, protože je to nakládání s veřejnými prostředky, prostředky občanů a lidé. Občané mají právo vědět, jak se nakládá těmito prostředky, kdo jich využívá. Pokud jsou v systému nějaké nedostatky, tak se eh, jejich odstranění budu velice rád věnovat a budu hledat hledat příslušná řešení. Grazie. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní pan Stajs na minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Sedím za vámi tady. Sedím za vámi. Pane komisaři, já jsem stálým zpravodajem tohoto výboru pro vlastní prostředky a zejména jsem se zaobíral podvodem v DPH. Mezi 60 a 100 miliardami se odhaduje suma podvodů, 500 miliardů celkem daňových podvodů, které byly, my jsme v tomto daňovém období vyslovili dvě doporučení, jednak proti pašování cigaret, proti eh, podvodům v oblasti DPH, vytvářeli jsme zprávy z vlastní iniciativy a Pakliže byste chtěl vybrat jedno opatření, které doporučujeme, které byste jako první chtěl realizovat, jaké by to bylo? Děkuji. Děkuji dvě minuty. Uh, yes, I read your report. Ano, přečetl jsem si vaši zprávu s velkým zájmem a také jsem prostudoval celou řadu dalších zpráv, eh, které vypracovali vážení členové tohoto parlamentu. Bylo to opravdu nesmírně zajímavé a umožňuje nám to zamýšlet se nad opatřeními, které lze učinit v této oblasti. Plně s vámi souhlasím, že situace v oblasti podvodů z DPH si vyžaduje další opatření a musím říci, že komise již navrhla celou řadu opatření. Předložila tyto návrhy radě. A v prvé řadě se snaží urychlit výměnu informací mezi členskými státy, aby bylo možné řešit problematiku DPH u dováženého zboží, kde jsou ještě nedostatky v systému, které chceme odstranit. A rada jež učinila některá rozhodnutí a musíme se zabývat také problematikou takzvaných karuselových podvodů. To je opravdu velice naléhavá problematika v současné době. A komise také předložila návrh, kde navrhuje administrativní systém, který se nazývá Eurofisk. A vy jste se mě ptal, kdybych si mohl eh, vybrat eh, některý návrh, tak se domnívám, že ten systém Eurofisk a výměna informací o případech podvodů by bylo to jedno z nejdůležitějších opatření. Děkuji mnohokrát. A pane Stas, další minutu. Děkuji vám, pane komisaři. Musím říci, že Velice často se jedná o kriminální propojení. Eh, ještě v nedávných týdnech eh, byli dva britští občané začeny v naší zemi eh, protože se účastnili takového karuselového podvodu DPA v oblasti emisních povolenek. Je třeba tedy realizovat nějaká opatření, která by umožnila eh, působit v nejrůznějších oblastech. Pakliže tedy už v této oblasti, eh, v oblasti emisních povolenek se karus, provozují karuselové podvody, mm, tak je třeba něco učinit. Potom máme také zprávy účetního dvora a k tomu bych rád řekl, že podle mého názoru nebyly brány dostatečně vážně. Je třeba je lépe zohlednit. Můžete k tomu něco říct? Děkuji. Prosím pěkně, minuto na odpověď. Yes, eh, I, I... Ano, já jsem četl zprávu účetního dvora a vím, že je důležité eh, přijmout doporučení účetního dvora. Já to chápu tak, že doporučení předložená komisi účetním dvorem musí být respektována a realizována. To bude také mezi mými největšími prioritami v budoucí práci. Pokud je o podvody v oblasti DPH, eh, Uvažuji o zapojení OLAFu do této oblasti. I když víme, že e, oblast zdanění je oblast, kde většina pravomocí je na úrovni členských států, takže musíme velice e, pečlivě sledovat, jaké jsou možnosti a brát samozřejmě v úvahu také e, zdroje a možnosti OLAFu. Un minuto all'onorevole Epping. Děkuji minutu pro pana Eppinga. Děkuji, pane předsedo. Také bych se chtěla zeptat na jednu věc. Jak se eh, budete tedy postupovat se zvláštní zprávou účetního dvora v oblasti, v oblasti regionální politiky? Jak budete postupovat se zprávou účetního dvora a doporučeními? A eh, s tím, kdy nejsou peníze účinně využívány. A mám specifický příklad, který eh, trošku dále rozvádí otázku pana Tačmakise. Otázka regionální politiky. Miliarda eur eh, je vynakládána nevládními organizacemi a mnoho z těchto peněz není náležitě využito. Eh, účetní dvůr máte celou řadu kritik tady. Mnoho projektů není udržitelných, což je velice zásadní věc pro regionální rozvoj. A také zejména v oblasti strukturálních fondů. E, v roce 2008 míra chyb je stále ještě 11 což je určitě podle mého názoru nepřijatelné. Musíme postupovat tak, aby v oblasti strukturálních fondů se vynakládání peněz zlepšilo. Ale současně musíme také jasně rozlišit chyby, omily na jedné straně a podvody na druhé straně. Většina chyb se týká mm, toho, že nebyly dostatečně předloženy eh, podklady, dokumenty nebo otázka dodržení eh, požadavků způsobilosti a některé takové drobnější eh, chyby a omily. Na druhé straně podvody jsou určitě důležitou oblastí a jsou tady také příklady pozastavení plateb. Příkladem je Bulharsko a Rumunsko v minulosti. A komise velice pečlivě sleduje, jak fungují v členských státech postupy řízení a kontroly a v případě, že je to nutné, je připravena konat. Grazie, un minuto, Děkuji. Minutu. Ano, já jsem doufal, že pan komisař eh, odpoví pouze ano, ale to tedy pan komisař neučinil. Já bych rád od vás slyšel, zda se osobně budete zasazovat o to, aby již žádné evropské peníze nebyly placeny těm zemím a regionům, eh, které znovu a znovu nevynakládají tyto peníze v souladu s předpisy a regulemi. To byla moje první otázka. A nyní druhá otázka. Doufejme, že můžete odpovědět jasným ano. Pane komisaři, souhlasíte s tím, aby jednou ročně jste předstoupil před výbor pro rozpočtovou kontrolu a e, proskoumal konflikt zájmů v komisi za poslední léta, například e, u poslední komise Barroso jsme měli obrovský konflikt zájmu. Jiný komisař, který ve velkém podniku zrušil cla nebo my, měli jsme také Microsoftového lobbyistu, který byl osobním poradcem komisaře EU a to je nepřijatelné. E, předstoupíte, pane komisaři, jednou ročně před výbor pro rozpočtovou kontrolu, abyste vyjasňoval eventuální konflikty zájmu dvě minuty na odpověď. Uh, honorable member. Vážený pane poslanče, já myslím, že komise přijímá veškerá opatření, která jsou zapotřebí, aby působila proti eh, podvodům či chybám. Jsou tady různé postupy eh, vracení peněz v roce 2008, úroveň finančních korekcí představoval téměř 3 miliardy eur. A pozastavení plateb bylo desetkrát vyhlášeno v roce 2008. Zatímco v roce 2007 bylo po zastavení plate pouze jednou. Čili tady eh, ten úkol je plněn. Komise plní tento úkol, ale já s vámi souhlasím. Musíme udělat ještě více, abychom ještě dále situaci zlepšili v členských státech. Pokud jde o konflikt zájmů, ano, já jsem připraven přijít do parlamentu a diskutovat jakoukoliv otázku, která se týká střetu zájmů. Děkuji mnohokrát, pan Andreas, na minutu. Thank you, Chairman. Mr. Semeta. Děkuji, pane předsedo. Pane Šemeto, ve vašich odpovědích na otázky parlamentu hovoříte velice pozitivně o úřadu Evropského státního zástupce. Eh, můžete nám prosím říci, eh, zda chcete ustanovit tento úřad i přes to, že tady bude pravděpodobné veto britského, eh, britské vlády. A další otázka. Uvědomujete si, že generální ředitel pro vnitřní eh, audit byl hlavní účetní eh, Evropské komise. Nezdá se vám, že je tady eh, vlastně konflikt, tedy střed zájmů? A čtvrtá otázka. Je tady hodně diskusí. Pokaždé, když účetní dvůr zveřejní svou zprávu o otázkách chce chyb a podvodů. Jakou definici máte pro podvod? Grazie, dvě minuty per la... Děkuji, dvě minuty na odpověď. Uh, on the issue of European public co se týče tématiky evropského veřejného zástupce, to je opravdu složitá otázka a vyžádá si opravdu rozsáhlé diskuze Myslím, že v roce 2000 nebo 2001 jsme již s tím začali, ale od té doby, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, eh, dovoluje, abychom eh, vytvořili eh, takovouto instituci v Evropské unii, takže chceme pokročit dále. Budeme o tom diskutovat s budoucí komisařkou paní Redingovou a budeme opravdu spolupracovat. Já se domnívám, že úřad Evropského veřejného zástupce značně zlepší fungování Evropské unie. Co se týče etického kodexu eh, pro komisaře, Domnívám se, že je nesmírně eh, nutné, abychom pokročili dále. Pan předseda eh, Barroso se o tom také zmiňoval ve svých eh, hlavních politických směrech. Komise je připravena na tom pracovat spolu s vámi a s radou na meziinstitucionální úrovni. Je opravdu nesmírně důležité zvýšit nebo posílit profil etického kodexu. A to bude úkolem nové komise, aby pracovala opravdu interinstitucionálně, aby spolupracovala s Evropským parlamentem a s radou aby diskutovala o možnosti zapojování, aby působila jako eh, model evropských institucí. Je to opravdu velice důležitý aspekt. A já jsem úplně eh, eh, pochopil vaši poslední otázku. Takže prosím, máte minutu na dojasnění vašeho dotazu. Minuta, prosím. Děkuji, Pane předsedo, říkala jsem, že e, současný generální ředitel pro vnitřní záležitosti byl někdejší e, e, evropský komisař a hlavní účetní. Nevidíte tu zde střed zájmu, když bude vlastně pokračovat v nadchá, alespoň v nadcházejících dvou letech ve své činnosti? Prosím, máte slovo. Brian Krejers je osoba, kterou znám a vím, že eh, projednávat své činnosti s eh, vnitřními eh, s auditorskými službami a jednal jsem s ním o tom, jak by bylo možné zlepšit činnost auditorských služeb obecně. a e, v e, pravidlech zaměstnanců je zcela jasně definována možnost střetu zájmu a já tady tedy nevidím, že by tu e, hrozil střet zájmu. Minuto. Děkuji mnohokrát. Minutu má pan Ernhauser. Presente. Je tady přítomen? Je tady někdo jiný z nezapsaných, který by chtěl místo něho se přihlásit o slovo? Nikdo? Dobrá tedy, takže budeme pokračovat. A nyní Audi na minutu. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Tady jsem po pravici. Má otázka se týká prohlášení o věrohodnosti Předseda Barozo v předchozím období eh, hovořil o tom, že eh, v o tom ve svých účet, bohužel je tady trošku málo údajů. Eh, vážený pane Šemeto, co si myslíte o celém tom řetězci auditu a sdílenou odpovědností s členskými státy? Nemyslíte si, že bychom měli mít celkové zvážení této věci, které by bylo jednak eh, vzato v úvahu, co říkají národní účetní dvory, ale také národní parlamenty, smlouvy to umožňují, protože úlohou parlamentů je přece kontrolovat výkonnou moc, tak jako stejně eh, na evropské úrovni je naší eh, povinností kontrolovat Evropskou komisi. Takže takové schrnutí, eh, schrnutí výročních auditů, nemyslíte si, že tady je také určité nebezpečí i chyby? Post. Dvě minuty na odpověď. Yes, I think that... Ano, já se domnívám, že když budeme dále pracovat s intenzivními aktivity, abychom dosáhli eh, kladného eh, prohlášení o věrohodnosti, že se nám to opravdu podaří. Podaří se nám tomu podaří se nám to dosáhnout společně. Musíme se eh, více podívat na ten vlastní systém. Víte, že hlavním problémem v oblasti výdajů je eh, vynakládání těchto prostředků z evropských peněz na národní úrovni. Nyní máme nový systém eh, ročních zhrnutí na dvouleté období a já se domnívám, že eh, nová kvalita těchto výročních souhrnů ještě nepostačuje. Ale máme dobré možnosti, protože nyní se zabýváme eh, pozměňovacím návrhem finančního nařízení a můžeme posílit úlohu auditu v finančním nařízení. A já se domnívám, že prohlášení o věrohodnosti se má stát požadavkem, součástí požadavků členských států a začlenit do toho eh, nejvyšší účetní orgány. A musíme také mít na paměti otázky subsidiarity. A musíme se snažit působit tímto směrem. Minutu. Děkuji mnohokrát. Pan Audi, minuta. Ještě jedna dodatečná otázka, pane předsedo. Eh, Promiňte, nemám dodatečnou otázku. A nyní eh, má prostor pro svůj dotaz eh, pan poslanec Stavrakakis. I'm here. Děkuji, sedím tady. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane kandidáte na komisaře, ve svých písemných odpovědích zdůrazňujete jako jednu z eh, priorit zajištění vysoké úrovni vynakládání prostředků na úrovni Evropské unie eh, snížením byrokracie a eh, zabráněním neužívání. Když to vezmeme v potaz, jak chcete zlepšit systém kontroly finančních prostředků EU? zejména v oblasti politiky soudržnosti na straně eh, partnerů a malých úřadů, jak chcete zlep, snížit eh, úroveň chybovosti. Děkuji. Dvě minuty na odpověď, prosím. I think that you... Domnívám se, že jste se dotkl opravdu velice důležitého tématu. Víte, že v uplynulých třech letech jsme byli v konečné fázi ověřování systému řízení a kontroly v členských státech. Komise se domnívá, že nový systém nám umožní zajistit mnohem lepší přeskumy a kontroly systému v jednotlivých členských státech. Ale pokud jsem správně pochopila vaši otázku, eh, hovoříte zejména o zjednodušení, zjednodušení pravidel a ustanovení. V tomto ohledu plně souhlasím se závěry účetního dvora a to je teprve eh, eh, můj první názor, který jsem si utvořil, že je zapotřebí zjednodušit pravidla pro vynakládání prostředku, protože čím složitější pravidla a předpisy, tím větší možnost vzniku chyb v systému. Dnes máme opravdu dobrou příležitost, protože finanční nařízení se nachází ve fázi přeskumu. Eh, v říjnu loňského roku jsme obdrželi celou řadu dobrých eh, návrhů na zlepšení finančního nařízení. Máme eh, vlastní návrhy, ale i Evropský parlament předložil celou řadu dobrých návrhů na zlepšení finančního nařízení. A jsem přesvědčen, že předložíme dobré návrhy, jak je možné podstatně zjednodušit toto finanční nařízení, což usnadní snadší vynakládání prostředků ve prospěch příjemců a také zajistí zdravé nakládání s prostředky. Honorion. Děkuji mnohokrát pěkně na minutu. Ne, děkuji, nemám žádné další připomínky. Allora. Děkuji mnohokrát a nyní tedy na minutu dostává slovo eh, Magovej. In your portfolio. Děkuji. V popisu svého portfolia eh, předseda eh, Barroso hovoří o boji proti podvodům a daňovým únikům. Evropští podnikatelé využívají daňových podniků, aby unikli evropskému systému zdaňování. Mám otázku, eh, jaká konkrétní opatření plánujete, abychom eh, zastavili eh, daňové úniky a nekalé praktiky tím, že se eh, využívá eh, daňových oáz, daňových rájů. Je to pro vás priorita a máte nějaký kalendář eh, nebo harmonogram těchto opatření? A i v této souvislosti chcete znovu obdovit proces směrnice o finančních eh, zájmech Evropské eh, unie a chcete eh, zahájit proces přijetí nařízení o vzájemné administrativní pomoci na ochranu finančních zájmů společenství, které rovněž Rada zablokovala v roce 2004. Děkuji, dvě minuty na odpověď. Yes, I think that... Ano, domnívám se, že otázka daňových rájů je opravdu zásadní otázkou v současné situaci, kdy členské státy čelí značným problémům v důsledku eh, krize a zadluženosti, která stoupá v členských státech. Je tedy zapotřebí učinit veškerá nutná opatření, abychom zajistili dobrou zprávu, dobré řízení daňového systému, jež bylo mnohé učiněno. Komise jedn, dojednala dohodu s Lichtensteinském o boji proti podvodům. A pokud eh, to bude korunováno úspěchem, bude to modelová dohoda s ostatními evropskými státy, jako je Andora, Monaco, San Marino a také Švýcarsko. A diskuze o směrnice o úsporách je také zásadního významu a doufám, že se nám podaří dospět k řešení a že se nám podaří přesvědčit dva zbývající členské státy, které stále ještě e, blokují přijetí této směrnice spolu s valíčkem dalších e, směrnicích a také směrnice o vzájemné pomoci e, spadá do rámce návrhu předkládaných komisí. Domnívám se, že bychom měli využít eh, veškerých dostupných nástrojů, zejména eh, nástrojů pro eh, spolupráci při dalším rozvoji, abychom zajistili dobrou zprávu, dobré řízení při veškerém vyjednávání s našimi partnery o spolupráci, abychom zajistili aby se dobrá zpráva stala hlavní zásadou fungování daňových systémů v zemích Evropské unie, ale i ve zbytku světa. Jo, je opravdu má priorita a e, budu e, jí věnovat velké úsilí. Co se týče dalších směrnic, seznámím se s nimi v nejbližší budoucnosti, tedy s znovu předloženými návrhy směrnice, a abychom zvýšili účinnost, tak eh, se tomu opravdu budu rád věnovat. Magovej, na minutu prosím. You said you supported the... Řekl jste, že podporujete revizi současného etického kodexu. Budete se eh, eh, snažit eh, odstranit nedostatky Nedostatek, eh, nedostatkem je jasná definice střetu zájmu, eh, také nejasnost ohledně eh, darů a různých služeb, což spadá do této kategorie a dále kompatibilita zaměstnávání po ukončení mandátu. Dále zavazujete se, že přijmete e, opravu e, toho etického kodexu do června 2010? Prosím, minutu na odpověď. As I mentioned... Jak jsem se již o tom zmiňoval, komise bude pracovat na pozměňovacích návrzích Evropského kodexu a vyzývá všechny evropské instituce, včetně Evropského parlamentu, aby vytvořili meziinstitucionální pracovní skupinu, aby předkládali eh, vhodné návrhy Celá řada otázek, které jste zmínila, jsou e, e, otázky, které je nutno řešit, ale musíme se tedy dívat na etický kodex v širším smyslu slova. A již jsem hovořil s předsedou Barosem o tom, jak e, bychom mohli zajistit, aby etický kodex fungoval jako model, jako vzor pro všechny evropské instituce, aby to byl aby zajistil opravdu vhodný způsob chování eh, ve všech institucích. Šaldemus. Děkuji mnohokrát a není paní Šaldemus? Děkuji, sedím zde. Jako poslankyně Evropského parlamentu jsem spolu s kolegy zástupce evropských občanů. A samozřejmě bychom chtěli mít náhled do všech oblastí prací EU a vědět, jakým způsobem se využívají evropské peníze. Jak si představujete jako designovaný komisař toto právo náhledu e, při udělování absolutorií u všech služeb komise? Jak to chcete zaručit? Dvě minuty. Minuty na odpověď. My view is, uh... Já se na to dívám opravdu Jednoduše vážení poslanci Evropského parlamentu mají plné právo na přeskum veškerých výdajů, které byly učiněny z evropského rozpočtu. A předchozí udělování absolutoria jasně ukázalo, že eh, Evropský parlament bere tento úkol opravdu vážně a předkládal také velice dobrá doporučení abychom účinně zpravovali finanční prostředky Evropské unie. V roce 2007 jsem eh, napočítal 203 doporučení, které předložil Evropský parlament a eh, domnívám se, že 195 z tohoto počtu doporučení komise také uskutečnila. Domnívám se, že je to opravdu ten správný způsob, jak eh, zajistit účinné nakládání eh, evropskými prostředky a měli bychom pokračovat v této efektivní činnosti spolu s vámi a eh, budeme brát v potaz vaše doporučení a budeme je realizovat. Děkuji, žádná jiná otázka, takže nyní a eh, prosím paní Delanč na minutu. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečnost, že jsem musela utíkat, abych se sem dostala, vám jistě ukazuje, že kladu veliký důraz na to, abych vám mohla položit eh, svou otázku. Samozřejmě eh, váš rozsah působnosti je pro nás velikým tématem. Často byla komise na naší straně, často jsme v těch ročních zhrnutích dostávali pouze omezeně hodnotné informace. Moje otázka tedy zní, jak můžete zabezpečit, aby tato roční zhrnutí Eh, skutečně eh, byla v souladu s mezinárodními manažerskými deklaracemi. Jak to chcete zaručit a může komise počítat s vámi? Budete eh, v této důležité otázce stát na straně parlamentu, až půjde o další meziinstitucionální dohodu? týkající se finančních perspektiv a finančního výhledu. Děkuji mnohokrát. Dvě minuty na odpověď. Já Eh, myslím, že ujištění ze strany eh, členských států o dobrém vynakládání evropských peněz je velice důležité. O tom není pochybnosti. My, tedy komise, se snažíme eh, stanovit, nebo snažili jsme se stanovit v roce 2005 takový návrh, ovšem rada návrh zamítla. Místo toho jsou roční schnutí, byla, byla tedy komisí navrženy takové postupy ročního schnutí. A e, teď už dva roky fungují tyto postupy. A chci říci, že když tady máme prohlášení o věrohodnosti a já vidím, že už 11 členských států eh, poskytuje své národní eh, prohlášení na dobrovolné bázi a několik členských států eh, poskytlo za rok 2008 prohlášení o věrohodnosti. A proto je velice důležité mít takové ujištění o dobrém vynakládání peněz. Podle finančního nařízení musíme pokročit ještě dále, abychom měli lepší popis e, také požadavků vůči členským státům. Můžeme také samozřejmě zmínit to dobrovolné prohlášení členských států a můžeme diskutovat o této otázce s členskými státy. A co je velice důležité, to bych chtěl zdůraznit. Je to práce, která se provádí na ročních schrnutích a národních prohlášeních kde opravdu můžeme dosáhnout ještě významného zlepšení. Grazie, un minuto per l'onorevole Del. Děkuji. Na minutu dodatečná možnost otázky. Já ani minutu eh, nepotřebuji. Já jenom chci připomenout, že má otázka začala, jak, jak tyto iniciativy budete dělat? Eh, kde máte svůj manévrovací prostor? Co uděláte? I think that, uh, já myslím, že jsem už na začátku uvedl, že jsme v procesu eh, přeskumu finančního nařízení. A komise při, předloží návrh v květnu 2010. Bude to tedy návrh na změnu finančního nařízení a jedním z prvních mých kroků bude vnést eh, můj vlastní přínos do přeskumu finančního nařízení. Eh, a to také ve věci ročních schnutí a národních eh, prohlášení. Návrh změny finančního nařízení bude předložen radě, bude předložen parlamentu a budeme vést společné diskuse na toto téma a doufám, že najdeme řešení, které bude vyhovovat eh, oběma institucím. Děkuji mnohokrát. Pan Gerbrandy na minutu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Paní De Longa eh, položila otázku, kterou jsem chtěl položit já také, ale mohu to trošku dále rozvést, protože jsem nebyl stoprocentně spokojen s vaší odpovědí. Pakliže jsem vám dobře naslouchal, Eh, vy eh, kladete velký důraz na transparentnost a transparentnost, že je nástroj pro získání lepšího finančního systému. Ale největší problém, jak víme, eh, v transparentnosti i ve vynakládání evropských peněz spočívá v členských státech. Přesvědčit členské státy, aby byly otevřenější ve vynakládání evropských peněz, to samo nestačí. My musíme eh, přimět státy, aby předložili roční schnutí a roční prohlášení, aby vysvětlili Evropanům, jak využívají evropských peněz. To je tedy teď má otázka. Co přesně uděláte? Předložíte nový návrh, který by nutil členské státy, aby předkládali svá prohlášení. To musíme opravdu velice zdůraznit. Děkuji mnohokrát. Dvě minuty na odpověď. Když jsem odpovídal na předchozí otázku, tak jsem zmínil, že jsem pro eh, národní manažerské eh, prohlášení, ale musím být eh, realistický. Rozhodnutí o finančním nařízení bude probíhat podle Lisabonské smlouvy, to znamená procesem spolurozhodování a to je eh, společně radou a parlamentem. A musíme eh, spolupracovat s členskými státy, abychom eh, přinesli vhodné řešení. V mé předchozí odpovědi jsem už řekl, že to, co je opravdu důležité, to je ta práce, která leží pod tímto vším a která probíhá v rámci příprav ročních schrnutí a národních prohlášení. A tento názor je také názorem účetního dvora. Jinak bychom neměli dostatečnou kvalitu. Bez takové dobré kvality té, této přípravné práce by oba tyto dokumenty byly pouze kusem papíru. Chtěl bych zdůraznit právě tu práci, která leží pod tím vším a která je odváděna národními e, i orgány. Tato práce musí být kvalitní, musí odpovídat na mezinárodním standardům a jen tak budeme mít ujištění, že jejich prohlášení prohlášení o věrohodnosti vycházejí opravdu ze zjištění podle mezinárodních e, principů, standardů. To je to hlavní, co chceme dosáhnout. Děkuji mnohokrát. Na minutu dodatečná otázka. Sir, um... Děkuji vám za vaši odpověď. Eh, víte stejně dobře jako já, že v rámci rady je ten princip nezasahování, pokud jde o vynakládání evropských peněz v členských státech. To je jejich zájem nezasahovat eh, do jednotlivých států, aby státy mohly využít tyto peníze tak, jak chtějí. A e, budeme-li takto dále postupovat, nedostaneme se nikam. Chci se vás zeptat, chcete opravdu za to bojovat? Chcete jít opravdu tváří v tvář evropské veřejnosti a říci, že je třeba více transparentnosti uvnitř členských států, pokud jde o to, jak využívají evropské veřejné peníze. E, toto je skutečný boj a já se vás ptám, zda jste připraven se svým týmem eh, bojovat, opravdu bojovat za tyto věci. Minuto. Děkuji minutu na dodatečnou reakci, prosím. I just could see... Já mohu říci, že jsem osobou orientovanou na výsledky. Pro mě nejdůležitější je dosáhnout výsledku. Eh, který jsme si stanovili jako cíl. A tady je velice důležité pracovat s členskými státy a najít řešení, eh, které povede k efektivnějšímu využívání evropských peněz. To bude mým úkolem. Já zcela souhlasím s vámi. Míra chyb, tedy chybovost, je nepřijatelná. Na druhé straně si myslím, že nový systém, který již nyní platí pro nové programovací období, musíme vzít totiž úvahu, že audit eh, účetního dvora proběhl eh, v rámci předchozího finančního rámce a v předchozím finančním Eh, rámci to probíhalo jinak. Teď je tady řada eh, těch prohlášení, která vedou k tomu, že je míra chyb nižší a já bych chtěl postupovat dále tímto směrem. Honorevole Olmeyer per un minuto. Olmeyer na minutu. Pane předsedo, pane komisaři,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 a zaobírali jsme se také radou v této souvislosti. Já bych te chtěla napřímit váš pohled na eh, sbor komisařů. Vaše portfolio obsahuje zejména horizontální úlohy a proto musíte také vlastně přimět komisaře k řádnému vedení jejich oblastí a k naprosté transparentnosti vůči parlamentu. S jakými, a zdůrazňuji konkrétními opatřeními, se chcete postarat o to, aby bylo dosaženo pokroku v nejrůznějších oblastech, kde ještě existovaly problémy a jak přesně si chcete eh, obstarávat detailní náhled do jiných rezortů, do jiných oblastí, tak, aby eh, problémy, které identifikoval parlament a které se vyjeví v rámci udělování absolutorí, mohly být konkrétně realizovány. Grazie, dvě minuty. Děkuji, dvě minuty na odpověď yes, I agree with you that... Ano, já s vámi souhlasím. Je velice důležité v obecných postupech v komisi náležitě stanovit ten rámec, aby doporučení, která byla předložena, byla skutečně realizována. Já osobně si myslím, že v posledních letech komise udělala velký pokrok A já budu mít jasné nástroje, jak postupovat v té oblasti, o které hovoříte. E, pravděpodobně budeme mít výbor o pokroku auditu a v budoucnu mu budu předsedat. A myslím, že tento výbor odvádí velmi dobrou práci, aby zajistil zlepšení činnosti komise. A tuto činnost musím ještě dále směrovat a zaměřit tuto činnost na otázky, kde jsou největší rizika. Musíme posílit systém zvládání rizik, řízení rizik A tento výbor se právě soustředuje na ta velká rizika v rámci komise. A já bych ve své práci chtěl nadále pokračovat v této, tomto postupu. Pak je zde vnitřní, tedy interní audit, který má své povinnosti a také orientuje audity na klíčová riziková eh, nebo na klíčové rizikové problematiky. Grazie, onorivo. Děkuji, paní Holmajer. Dodatečná otázka na minutu. Ähm, ano. Jak si představujete spolupráci s OLAFem a sice v jaké konkrétní formě? Protože Eh, už nebude bezprostředně patřit pod vás? A za druhé, jaká opatření chcete realizovat, pak, když v nějakém rezoru poznáte, že se jaksi spíše se naží nevít vstříc eh, otázkám parlamentu eh, tak, aby mohlo být dáno prohlášení o věrohodnosti. Prosím o odpověď na minutu. Uh, yes, I think that's uh, all. Ano. Já myslím, že pokud je o OLAF, v současné době máme instituce, které nejsou součástí komise a komisaři odpovídají za spolupráci a koordinaci činnosti s těmito institucemi. Myslím tedy, že je možné najít ten správný model, jak zajistit úzkou spolupráci mezi komisí a OLAFem. Měli bychom pracovat na právním rámci, který stanoví jasné, transparentní odpovědnosti OLAFu i komise a bude definovat jejich spolupráci v této oblasti. v té dlouhodobé práci. Honorevole Balčitis, per un minuto. Děkuji mnohokrát, pan Balčitis, na minutu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, Iš tikrųjų, šiandieną daug e, buvo kalbėta. Děkuji mnohokrát. Europos kovos su sukčiavimo tarnybos, arba kitaip sakant. E, hovoříme o OLAFu, o této evropské instituci, která bojuje proti podvodům. Zprávy OLAFu uvádějí, že velice často různé příslušné orgány, včetně eh, orgánů v členských státech, které působí ve vymáhání práva, reagují jen velice pomalu na doporučení OLAFu. Zejména pokud je o podvody a daňové úniky. Mě by tedy zajímalo, jaká opatření jste připraven učinit, aby eh, evropské instituce mohly působit eh, náležitě. Je velmi příjemné slyšet otázku v mém vlastním mateřském jazyce. Říkáte, že výsledky šetření OLAFu a následné akce jsou nedostatečné. Já s tím plně nesouhlasím. Musíme vzít úvahu, že právní postupy trvají určitou dobu a je těžké vyvodit eh, určité závěry eh, po roce nebo dvou letech činnosti. Když jsem se připravoval na toto slyšení, studoval jsem některé postupy, některá řízení, která eh, trvala i deset let a nakonec v tom dlouhodobém horizontu jsme dosáhli konkrétních výsledků. Jinými slovy, že jsme, že jsme postihli organizace, které byly za organizovány nebo které, byly, které se účastnily podvodných jednání. Máme také některé návrhy z Evropského parlamentu, konkrétně od paní Kresling, která hovoří o možnostech, jak zlepšit eh, vazby mezi národními orgány vymáhajícími právo a evropskými institucemi. Musíme chápat, že vymáhání práva to je národní záležitost Nicméně výměna informací a předkládání informací o procesech, které zahájil OLAF a o jednotlivých etapách těchto procesů, to by usnadnilo fungování a účinnost tohoto systému. Děkuji. Grazie, un minuto. Děkuji, máte ještě minutu. Eh, komisař komisar savo įžanginėje kalboje Pane komisaři, ve svém úvodním prohlášení jste se zaměřil na velice důležité úkoly budoucnosti, jako je zjednodušení daňového systému, což bude mít dopady na členské státy. Můžete krátce načrtnout své návrhy? Jednu minutu. Co se týče daňového systému, tak ten je tak je zapotřebí posoudit stávající situaci a musíme vzít v úvahu eh, zásadu subsidiarity. To znamená, že veškerá rozhodnutí, která činíme v daňové oblasti, eh, činí jednomyslně rada. Jsou tu ale také oblasti, kde můžeme dosáhnout zjednodušení je to zejména v oblasti obchodu na území společenství, výměny informací, dále otázky dvojího zdanění. To je problematická oblast a máme v úmyslu zahájit veřejné konzultace v Evropské unii, abychom definovali této souvislosti e, nejrůznější překážky. To je opravdu naléhavá otázka dvojí zdanění pro naše podniky i občany. Chceme tedy řešit tyto problémy. E, dále oblast DPH. Domníváme se, že zahájené iniciativy e, nám umožní zlepšit celý proces. Děkuji. Na minutu, paní Tala. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o strukturální fondy. Víme, že zhruba 11 ze strukturálních fondů eh, podléhají takovým nepravedlnostem, a které prostě mají za důsledek neefektivnost. Nevždy E, tudíž e, to správně zafungovalo. Nyní uplynuly dva roky, byl vypracován bezveřejněn akční plán pro tyto strukturální fondy, ale situace se stále ještě nezlepšila. Co chcete učinit vy? Protože vy jste řekl, že Komise sahá k sankcím a postihům, pakliže situace není uspokojivá. Avšak Tyto sankce nebyly eh, dostačující to, aby byly skutečně efektivně čerpány strukturální fondy. Děkuji. Na odpověď máte dvě minuty, prosím. Yes, I think, uh, I fully agree with you. Plně s vámi souhlasím v tom, že 11% chybovost je opravdu neuspokojivá situace a že musíme tuto otázku řešit. Jistě také musíme mít na paměti skutečnost, že audity Evropského účetního dvora jsou eh, roční a komise se vyslovuje pro více eh, letý systém řízení a kontrol a já jsem uváděl příklad, že eh, bylo uzavřeno období 94 eh, až 99 a to eh, se chybovost pohybovala kolem 3 ale to eh, samozřejmě nepostačuje. Tady vlastně vidím eh, málo možností, které by nám umožnily zlepšit situaci. Jsou v prvé eh, řadě eh, v oblasti zjednodušování dochází k chybovosti v prvé řadě, protože jsou pravidla příliš komplikována a průběhu roku 2009 předložila komise několik návrhů eh, usilujících o zjednodušení pravidel a nový přeskum finančního eh, nařízení jistě eh, učiní značný krok tímto směrem. A účetní dvůr tady vidí také značné překážky při užívání strukturálních fondů a ta definice přípustné eh, chybové odchylky je nová iniciativa. Komise předloží tuto iniciativu a dále potom otázka od skládání účtů, předkládání ročních zhrnutí. To všechno může značně eh, zlepšit eh, tu odpovědnost členských států. Děkuji mnohokrát, pane Tala, na minuta. Na minutu děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně za odpověď odpověď, ale to ukazuje, že obecně viděno, co se týče projektu EU, máme tady nedostatek takových indikátorů či měřítek, která by mohla být obecně akceptována. Jedná se však o veliký obnos peněz a proto bych se vás ještě rád zeptal, zda při hodnocení programu EU se dbá na to, když pomýšlíte na efektivitu, jakým způsobem by se ty hodnotící procesy mohly rozvinout dál? To je moje otázka. Děkuji, minutu na odpověď. Uh, Souhlasím s vámi, že jsme se doposud zaměřovali ve svém úsilí zejména na způsobilost pro vynakládání prostředků na míru chybovosti a podle toho jsme rozvíjeli všechny systémy, abychom eh, reagovali na tyto problémy. Já to chápu tak, že je tu fixní míra chybovosti, protože když máme eh, vysokou chybovost v určitých konkrétních oblastech vynakládaných prostředků, ale musíme také pokročit dále při eh, posuzování účinnosti vynakládaných prostředků. A myslím, že ukazatele <clears throat> účinnosti nebo výkonnosti, jak jsem je používal, eh, když jsem eh, působil ve své profesi v mém státě, jsou důležité a budou jednou z klíčových aktivit budoucí komise. Honorevole Herzog per un Děkuji mnohokrát, paní Herzog, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení pane kandidáte, v poslední době bylo vytvořeno několik výkonných agentur. Sdílíte obavy, že externizace služeb komise eh, téměř znemožní eh, záruku finanční kontroly. Můžete doporučit nějaká eh, opatření, jak kontrolovat tyto exekutivní tyto výkonné agentury. Jaké jsou vaše plány? Máte dvě minuty na odpověď, prosím. General to... Pokusím se obecně odpovědět na vaši otázku. Obecně se domnívám, že externalizace výdajů by se měla používat pouze v takových případech, kdy je opravdu eh, zajištěna účinnost. A eh, co se týče těchto výkonných agentur, Máme k dispozici nedávnou zprávu účetního dvora o, o tom, že vytváření těchto výkonných agentur v specifických oblastech napomáhá zvýšit účinnost vynakládaných prostředků v těchto oblastech. Je tomu tak, ale samozřejmě když vytváříme výkonné agentury, budeme mít jeden větší problém, který se týká těch takzvaných tradičních agentur, kterých je ještě poměrně mnoho, protože výkonné agentury mají jasná pravidla. Jejich organizace je standardizována zatímco u těch takzvaných tradičních agentur tomu tak není. A e, nyní byla vytvořena meziinstitucionální pracovní skupina, která se zabývá touto otázkou a v nejbližší době předloží své návrhy. Jak vytvořit společné standardy pro ty takzvané tradiční agentury? by bylo možné zlepšit účinnost těchto agentur, protože je to tak nechceme vytvářet nové agentury, ale jsou tu jistě výjimečné situace, jako současná krize, což eh, vede k předkládání eh, návrhů ve finančním sektoru. Děkuji. Dodatečná otázka. Děkuji, pane předsedo. To byla přesně má otázka. Vy jste řekl, že je to důkaz účinnosti. Jaká opatření chcete tedy eh, předložit, abychom prokázali tuto účinnost? Já nevidím tedy jasné řešení, ale doufám, že v našem výboru s vámi budeme spolupracovat. Děkuji, prosím. Aby... Yes, I, uh, you probably aware that uh... Jistě jste si vědoma toho, že uh, uh, služby uh, vnitřního auditu provádějí audit většiny agentur. A služby vnitřního auditu předkládají vhodné návrhy Některé jsem eh, již v poslední době obdržel. Jeden z takovýchto návrhů, který byl předložen, hledá možnost vytvořit něco jako auditní výbor, který by analyzoval návrhy a shrnoval doporučení pro řízení agentur s cílem zlepšit situaci. Otázkou je samozřejmě, zda by se měl vytvářet auditní výbor pro každou instituci, nebo zda bychom měli mít společný auditní výbor pro všechny instituce, ale domnívám se, že takovýto směr by byl možný. Honorivole Lamberts. Děkuji mnohokrát. Lamberts. Na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chtěl bych pokračovat a navázal bych na otázku daňových rájů. Eh, 250 miliard eur, 2% hrubého národního důchodu Evropské unie. To jsou sumy, ale tady se pořád ještě hovoří o daňovém podvodu a nikoliv o daňovém úniku, což jsou daleko větší peníze. Ehm, možná, že se jedná, a tady se jedná o velice důležitou otázku. Veškeré tyto daňové ráje ehm, se vlastně skrývají i uvnitř členských států. Existují například určitá právní ustanovení, které například v mé zemi, v Belgii, umožňují, jsou něco takové jako daňové ráje. Eh, pomýšlíte na to, abyste při potírání těchto úprav také konal? Dvě minuty na odpověď. I fully agree that plně s vámi souhlasím, že otázka dáňových rájů je opravdu zásadním problémem při současné ekonomické krizi. Musíme se zabývat touto otázkou a víte, že již běží proces uzavírání jednotlivých eh, dohod na boji proti podvodům s Lichtenštejnskem. Je třeba ještě dojednat některé detailní otázky. A je tu ještě několik málo členských států, které se ještě staví proti tomuto balíčku opatřením proti podvodům, ale domnívám se, že se nám podaří využít tlaku ostatních eh, členských států, abychom pokročili při vyjednávání dohody. Tato dohoda s Lichtenštejnskem může posloužit jako vzor při uzavírání obdobných smluv s ostatními zeměmi v Evropě, jako je Andora, Monako, San Marino a Švýcarsko. A komise samozřejmě eh, musí přistoupit k jednání s těmito zeměmi. podpis takovýchto dohod bude znamenat jasné zlepšení situace této oblasti dále existují standardy OECD týkající se výměny informací. A víte, že v Evropské unii aplikujeme zásadu automatické výměny informací až na výjimku několika málo členských států, e, pro které platí přechodné období. Je třeba zajistit eh, řádnou výměnu informací mezi zeměmi v Evropě, které nejsou členy Evropské unie, výměnu informací tedy s členskými státy, což umožní lepší zprávu a zabrání daňovým únikům a podvodům. Lamberts, veru minutu. Děkuji mnohokrát, pan Lamberts, na minutu. Pane komisaře, vy jste ne úplně přesně odpověděl na moji otázku, protože já se eh, samozřejmě zaměřuji i na otázku eh, rajských, eh, promiňte, daňových rájů uvnitř EU, nikoli pouze mimo EU. Čili vaše pozice je taková, že by to mělo být pravidlo nikoli výjimka. I zde, tady, to je pozice, která není jednotně sdílená. A konečně poslední vaše poslední otázka. Říkáte, že jste zaměřeni na výsledky. A jestliže tedy není možné najít konsensuální eh, schodu ve všech 27 zemích, eh, jakým směrem byste tedy chtěl dále ubírat? Děkuji mnohokrát. Minutu na odpověď. Problem. Ano, pravděpodobně jsem správně nepochopil vaši první otázku. Omlouvám se. Ale domnívám se, že když hovoříme o Eh, daňové konkurenci, tak eh, zastávám zcela jasný postoj. Jsem pro spravedlivou soutěž v daňové oblasti, protože to napomáhá vývoji ekonomiky. Ale samozřejmě musíme eh, bojovat proti škodě škodlivé daňové konkurenci a proto tu máme tu eh, skupinu pro etický kodex, která monitoruje situaci a eh, navrhla, myslím, zrušení asi stovky eh, škodlivých daňových postupů v Evropské unii. Chceme posílit tuto aktivitu, posílit spolupráci tam, kde uvidíme, že to napomůže rozvoji vnitřního trhu Evropské unie. Nám můžeme vzít v úvahu takovouto možnost v rámci Lisabonské smlouvy. Děkuji mnohokrát a na minutu, prosím, pěkně dostává slovo pan poslanec Bokros. Microfono. Sorry. So 2010 should have been the year Rok 2010 má být rokem, kdy EU dosáhne cíle, eh, že se stane oblastí eh, nejvíce konkurenceschopnou povinností, ale to se nepodařilo. Rodriguez Zapatero prohlásil, že eh, rok 2020 má být novým cílem a eh, v oblasti zdanění. Jaká specifická opatření má učinit Evropská unie? A hovoře prosím konkrétně, vy jste se zmiňoval pouze o některých oblastech, které podporujete, podporujete daňovou soutěž, ale v jiných oblastech jste zase spíše pro daňovou harmonizaci které specifické daňové oblasti eh, by to měly být daňový základ, daňové výjimky, eh, daňové prázdniny a tak dále. A potom poslední nezdvořilá otázka, jak hodnotíte činnost vašeho předchůdce, pana Lásla Kováče v této oblasti. Grazie, Děkuji mnohokrát, dvě minuty na odpověď. Thank you for your question. Děkuji za tuto otázku. Začnu tou eh, druhou otázkou. Chtěl bych říci, že se domnívám, že Láslo Kováč se hostil velice dobře svého úkolu eh, v komisi, které se říká eh, Baroso 1 a předložil celou řadu návrhů radě v oblasti daní. Samozřejmě není snadné dospět eh, k dohodě. Bylo nutné přesvědčovat členské státy o tom, že eh, rozhodnutí na úrovni Evropské unie jsou i ve prospěch členských států. Co se týče konkrétních návrhů, pro nadcházející léta. Domnívám se, že bychom měli dotáhnout do konce naši práci na CCCTB, protože je to, myslím, velice dobré pro situaci podniků. A já jsem již požádal služby, aby se na to podívali z pohledu malých podniků, protože se domnívám, že je složité eh, eh, pro malé podniky, aby si zachovali mobilitu eh, v Evropské unii a CCCTB mm, budou velice dobré a dále je velice důležitá směrnice o CCT zdanění, protože to pokrývá 50 emisí CO2 a toto zdanění bude prvním eh, krokem systému zeleného zdanění. V budoucnu, až pokročíme se, zelení, se zeleným zdaněním, tak nám eh, to eh, umožní růst v Evropské unii. Děkuji. Jedna to je jistě velice užitečné, ale zaměřme se na konkrétní oblast. Vy tedy nesouhlasíte s někdejším německým kancléřem eh, Gerhardem Schröderem, který chtěl vlastně potrestat Slovensko a eh, které eh, vytvořilo vlastně rovnou daně ve všech oblastech zdaňování. A to vlastně spustilo takovou daňovou soutěž a to by pomohlo, kdybychom chtěli dosáhnout tohoto cíle. Děkuji, jedna minuta na odpověď. Já myslím, že definice systému, ať už je to rovná daň nebo jiný daňový systém, toto rozhodnutí je v rukou členských států. Na evropské úrovni E, můžeme udělat to, že budeme lépe koordinovat nebo zajistíme lepší koordinaci mezi členskými státy v oblasti daňové. Ovšem nemůžeme samozřejmě převzít všechny odpovědnosti, které jsou v pravomoci členských států. Protože členské státy rozhodují o úrovni zdanění, tedy o úrovni příjmů a výdojů. O tom, jak velký objem eh, sociálních eh, výdajů chtějí mít. To je v rukou členských států. My můžeme organizovat eh, fora na vysoké úrovni o zdanění ale členské státy v osobách svých příslušných ministrů, ty diskutují o politických rozhodnutích v oblasti daní. Je velice důležité, aby proběhla politická diskuse, velice důkladná mezi členskými státy. Děkuji. A teď dám Eh, předsednictví paní Sharon Bousové, která je předsedkyní hospodářského a měnového výboru a já prosím, aby respektovala časové limity, tak jako tomu bylo doposud. Já vám děkuji. Já budu rozhodně aplikovat obvyklý režim. První otázka jménem EPP. Eh, paní Kratca. Tady jsem. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, vážený pane eh, kandidáte, ve svých písemných odpovědích říkáte, že musíme eh, zkoumat společný konsolidovaný daňový základ pro právnické osoby. A jaké další, jaká další opatření chcete vykonat, abyste bojoval proti daňovému dumpingu v rámci EU? Už jste řekl, že je velice těžké přesvědčit členské státy eh, v boji proti tomuto jevu. Eh, jaké jsou politické iniciativy? A já bych chtěla vědět, jaké jsou vaše argumenty, abyste přesvědčil členské státy, aby takto postupovali. A dále, jak se díváte na eh, aplikaci, nebo tedy uskutečňování kodexu eh, v oblasti daňové soutěže. A to také na základě eh, zprávy, kterou vypracovala zvláštní skupina za švédského předsednictví. Prosím, můžete odpovědět. Děkuji vám. Já myslím, že spravedlivá soutěž v oblasti daní je velice užitečná pro další pokrok Evropské unie. Takže máte pravdu. V posledních letech jsme viděli snížení úrovně zdanění, zejména v oblasti zdanění právnických osob. A zhruba od roku 1990 se také o 12 snížil, snížila míra podpory. Když se podíváme na oblast příjmů vůči HDP, tak vidíme, že je to velice stabilní na úrovni EU nebo na úrovni členských států. Jsou členské státy, které snížily eh, míru zdanění nebo tedy daňové sazby a to zase eh, kompenzují Ale samozřejmě jsou zde škodlivé postupy eh, v daňové soutěži a proti těm je třeba postupovat. například eh, převody zisků či různé nesrovnalosti mezi eh, daňovými systémy členských států, které pak umožňují vlastně eh, takové úspory na daních, když dochází k podobným přesunům zisků. A tady musíme posílit naši práci, abychom zajistili efektivní uplatňování kodexu chování. Prosím, dále. Děkuji mnohokrát. Hovořil jste také o daňových rájích. Někteří z nás by vám rádi položili tuto otázku. Myslíte si, že eh, by bylo dobré omezit eh, činnosti podniků offshore, které, se, eh, které přihlásí nebo registrují své sídlo v daňových rájích. Je tady nějaký eh, návrh, který by byl užitečný v tomto směru? Prosím o odpověď. Já už jsem uvedl, že si myslím, že dobrá zpráva a řízení je zásadně důležitá. A vzpomínám si, že když jsem byl poprvé ministrem financí v Litvě a v té době Litva ještě nebyla členem EU, eh, tak jsem eh, mohl předkládat eh, různé návrhy, které se týkaly působení národních společností a na druhé straně těch společností offshore. Prosadili jsme zdanění u zdroje před deseti lety v Litvě abychom právě bojovali proti tomuto jevu eh, společností offshore. Toto otázka není jednoduchá. V současných okolnostech, kdy eh, existuje globální chápání této dimenze, tedy otázky daňových eh, rájů, které pak eh, dopadají na daňové systémy členských států EU, ale také Spojených států a dalších zemí. To pak vede i ke snaze a vůli hledat společná řešení. Děkuji. A teď eh, pan Domenici eh, za frakci SAD. Mr. Semeta, lei ritiene che sia... Pane Šemeta, Domníváte se, že je reálné vést debatu o společné evropské dani, jakož i o společných cílech v daňové oblasti ve smyslu dobrého zpravování, dobrého zprávy prostředků. V rámci eh, páté písemné odpovědi hovoříte o možnosti mm, zavést daň na finanční transakce. Rád bych tedy od vás eh, slyšel, pakliže eh, by měl existovat tento návrh, v těchto dnech koluje zpráva, že i prezident Obama uvažuje o něčem podobném. Jakou podobu by měl tento návrh? Pomýšlete pouze na finanční transakce nebo i na zdaňování něčeho jiného? Ano, prosím, dvě minuty na odpověď. Tato otázka je široce diskutována na různých fórech. Je tady rozhodnutí Evropské rady aplikovat to na IMF a získat analýzy o možnosti eh, zavést takovouto daň na globální, tedy celosvětové úrovni. Eh, v současné době pozicí komise je taková, že je možné pokročit dále eh, s tímto konkrétním návrhem, bude-li uplatňován na celosvětové úrovni. Já myslím, že je třeba provést velice důkladné posouzení dopadu a zkoumat všechny eh, dopady takového zdanění finančních transakcí. Protože je tady ještě řada otázek, eh, na které nemáme odpovědi. Jaké by byly, na co by byly využity příjmy z této daně? Eh, jaký by byl daňový základ pro tuto daň a jaké dopady by to mělo na objem eh, obchodování na finančních trzích. Je, určité studie již byly provedeny, ale je zapotřebí odvést ještě další práci a provést další analýzy, abychom měli opravdu velice eh, podrobný a podrobné a důkladné posouzení dopadu a jednotlivé útvary eh, komise jsou připraveny takové analýzy provést. Comune, lei intende riprendere il lavoro Eh, co se týče eh, společné konsolidovaného základu, pomýšlíte na eh, znovu zahájení, na obnovení prací, které již nastartovaly a zvažujete ku příkladu určité používání krok po kroku, anebo třeba skupiny zemí podle modelu posílené spolupráce na základě společného konzolidovaného nového daňového základu a pak také ve své písemné odpovědi hovoříte o inovativních zdrojích financování. Co pod tím chápete? Minutu na odpověď. Uh, uh, si, si. Eh, pokud jde o CCTV, myslím a jsem si jist, že musím pokračovat v práci, která byla již v minulosti odvedena. A Ujišťuji členské státy, že CCTB je eh, věc prospěšná pro podniky, pro členské státy a ostatně také pro malé podniky. Eh, musíme totiž brát v úvahu otázku malých podniků a otázku poskytování služeb v oblasti CCCTB. A Chceme s tímto návrhem pokročit vpřed co nejrychleji. Pokud jde o možné aplikace v členských státech, ten samotný návrh znamená nebo říká, že bude dobrovolný. Bude tedy možné, aby si podniky vybrali, zda chtějí aplikovat CCCTB a požadavky CCCTB. Ano, ještě e, nemůžeme očekávat plnou odpověď, když jde o doplňující otázku. Teď dávám slovo panu Šmitovi. Děkuji, já jsem tady uprostřed. Jakožto liberál jsem prostě vždycky uprostřed. My jsme e, teď ve velice citlivé Eh, části eh, tohoto slyšení, protože otázka daní, to je otázka, která leží na srdci všem evropským občanům. Je to prostě takové minové pole pro každého komisaře. Eh, komisař Monty připravuje zprávu s doporučeními pro posílení vnitřního trhu. Hovoří se o nutnosti snížit daňové soupeření. Hovoří se tam o snižování daňového soupeření mezi členskými státy eh, zmírnění a omezení takového soupeření. Co si myslíte o tomto prohlášení pana Montyho? A co také očekáváte jako výsledek zprávy pana Montyho? Co si myslíte? A co také doufáte, že může vzejít z této zprávy? Děkuji. Dvě minuty na odpověď. Já myslím, že eh, s panem Monty máme společné hodnoty. zejména pokud jde o rozvoj vnitřního trhu. Já jsem přesvědčen, že největším nebo nejlepším, nejvýznamnějším výsledkem EU je právě eh, vnitřní trh. Ovšem tento vnitřní trh ještě zdaleka není dokonalý a naším cílem je to je ovšem především samozřejmě záležitostí eh, navržovaného komisaře Barniera a některých dalších komisařů, ale i mou úlohou. Tedy by bylo eh, vyplnit ty mezery, které existují ještě ve vnitřním trhu a také v oblasti eh, daní. Máme mnoho mezer. V okamžiku krize je dobrá, je dobrý okamžik řešit tyto otázky. Hovoříme o soutěži. Já bych byl radši, kdyby tady byla spolupráce mezi členskými státy v oblasti daní, spíše než soupeření. A ta soutěž ta by měla být opravdu spravedlivá. To znamená vytvořit podmínky, aby taková soutěž nás nestahovala ke dnu. A důležité je, aby komise sledovala situaci a abychom eh, v oblasti daní měli soutěž vyváženou. Tak, aby to bylo prospěšné pro rozvoj členských států. Protože nebude-li vůbec žádná soutěž eh, v oblasti daní, vůbec žádná, pak by se mohlo stát, že některé členské státy by se mohly snažit eh, řešit eh, všechny své problémy nástrojem daní, což by také nebylo zcela spravedlivé. Následná otázka? Ano, to je, to je jisté. Ovšem spravedlivá soutěž, i ta lze v různých eh, zemích být interpretována různým způsobem. Je to velice složité interpretovat tento pojem. Já mám tedy následnou otázku. Eh, protože pan Monty nehovoří o úrovni daní nebo míře daní. A to právě občany zajímá nejvíc, teda ta míra zdanění. Myslíte si, že se ta úroveň v Evropě bude spíše sněžovat nebo spíše zvyšovat, když vezmeme v úvahu penzijní systémy, demografické problémy a všechny problémy eh, s bankami a s automobilovým průmyslem a tak dále? Můžete udělat nějakou prognózu? A poslední věc, paní předsedkyně, ta je spojena s tou předchozí otázkou. E, rada a ministři, ti jsou velmi umínění v této otázce. Jak je chcete přesvědčit, ty, ty umíněné ministry financí? Prosím, odpověď. Já se pokusím hovořit stručně. Otázka je velice těžká. Jak víte, um, všeobecná míra zdanění v evropské úrovni je vyšší než ve Spojených státech nebo v Japonsku. Asi o 20 nemýlím-li se. To znamená, že tedy v Evropské unii jde o dost vysoké zdanění. Na mysli bychom měli mít to, co vy uvádíte, tedy potřeba eh, potřeba eh, bojovat proti eh, zadlužení, které v EU roste. A zdanění je samozřejmě jednou z otázek, kde členské státy se mohou rozhodnout, že použijí určité nástroje daňového typu. Nejlepší způsob, jak otázku řešit, je začít na úrovni výdajů a teprve poté, když je to nutné, tak zase působit v oblasti příjmů. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem za EPP je Astrid Lulingová. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, pane nominovaný komisaři, má otázka se týká spotřebních daní. Eh, zejména eh, spotřebních daní za alkoholické nápoje. V minulosti váš předchůdce nebo předchůd, předcházející Evropská komise si doslova vylámala zuby na jednom návrhu, který chtěl zvýšit eh, spotřební daň a především zrušit nulovo, nulové zdanění u vína. Naštěstí si vylámala zuby. A já se chci zeptat vás, zda máte také eh, v úmyslu eh, přinést, před, předstoupit s takovými návrhy. Myslíte si, že by se nulové zdanění eh, vína mělo zrušit? Myslíte si, že by ty minimální sazby Ehm, které byly stanoveny v roce 92, měly být měněny. Ony totiž od toho roku 92 nevedly k harmonizaci. Nemyslíte si, že by kromě minimálních sazeb ne, neměly být zavedeny i maximální eh, sazby, aby se eh, mírnila ta snaha neustálého zvyšování míry spotřebních daní, které také vedou k inflačním důsledkům. Děkuji. Two minutes to reply. Máte dvě minuty na odpověď. Oblast spotřební daně je opravdu velice zajímavá a je to jedna z mých oblíbených oblastí. Jakožto někdejší ministr financí jsem eh, musel činit celou řadu rozhodnutí v této specifické oblasti ve své zemi. Sdílím váš názor a to, že v důsledku povahy té spotřební daně podléhá vlastně inflačním tlakům. A jsme svědky neustálých pokusů eh, upravovat minimální e, e, míru spotřební daně podle inflačního vývoje, ale musím upozornit na rozdíly ve spotřební dani mezi jednotlivými členskými státy a státy, e, které sousedí s Evropskou unii. Čím vyšší spotřební daně, tím složitější je čelit E, případům pašování. To musíme mít také na paměti. A nemůžeme se na tuto problematiku dívat pouze z jednoho úhlu. Výjimky v daňové oblasti podle mého názoru nejsou nejlepším řešením. To se týkalo vína a mám také plné pochopení protože bude opravdu velice obtížné dospět ke společnému řešení, eh, protože tato otázka vyžaduje jednomyslnost. Přesto doufám, že se nám podaří pokročit dále tímto směrem. Astrid, máte doplňující otázku? Ano, paní předsedkyně. Možná, že bych to mohla říct také v Němčině. Domnívám se, že designovaný komisař má obrovskou potřebu dohnat věci, co se týče znalosti eh, tohoto předmětu, protože to, co on nám tady teď vyložil, nedává žádný smysl. Jsem velice ochutná spolupomoci k tomu, aby tato mezera ve vzdělání byla tedy eh, vyplněna, ale domnívám se, že takto rozhodně nelze odpovídat a vůbec nechápat, oč běží. Vždyť tady máme společný trh, pane komisaři. Co pak jste nikdy neslyšel nic o daňové konkurenci. One minute to, Máte jednu minutu na obhajobu. Je mi opravdu velice líto, pokud vás má odpověď neuspokojila. Ale již v mnoha odpovědích jsem se zmiňoval o tom, že jsem samozřejmě pro rozvoj e, celého trhu obecně a daňová politika patří k těm základním politikám, které e, mají posílit e, společný vývoj trhu v budoucnosti. A jsem pro realizaci toho, co jsem navrhl ve svých písemných odpovědích a co jsem zde také řekl v rámci slyšení. Děkuji přejdeme ke skupině SAD a slovo má pan Alvarez. Eh, Děkuji mnohokrát, pane Šemeto. Velice mě těšilo vyslechnout si váš postoj eh, týká se, týkající se zejména posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým unikům do daňových rájů a vaše reakce ukazují eh, na nesmírný význam boje proti daňovým unikům a daňovým podvodům a také na odporu mm, zemí, který se to týká. Eh, pane Šemeto, chtěla bych, abyste nám skonkretizoval, jak bude vypadat vaše úsilí týkající se směrnice o administrativní spolupráci, o které hovořil již pan Kováč a nad níž eh, pracujeme a jak se stavíte k odstranění bankovního tajemství a jak se stavíte k automatickému předávání informací jako obecnému pravidlu mezi zeměmi. Jaká pravidla navrhnete pro zabránění blokace této směrnice anebo jaké sankce v souvislosti s uplatňováním výsledku G20? Máte dvě minuty na odpověď, prosím. Domnívám se, že je velice důležité vytvořit právní předpisy pro oblast daňové spolupráce a daňových opatření. Věřím, že otázka automatické výměny informací má klíčový význam a není pochyby o tom, že v této oblasti musíme pokročit dále. Velice dobře víte, že se nám již podařilo dosáhnout pokroku při vyjednávání o tomto návrhu. Zbývají vlastně ještě dvě členské země, které jsou ještě proti tomuto návrhu a požadují celkový přístup k dohodám s Lichtensteinskem a těmi dalšími malými evropskými zeměmi. Má to být jako celý balíček a kladou si to za podmínku. 19. Eh, ledna se sejde rada ECOFIN a ta bude pokračovat v diskuzi o této otázce. Pevně věřím, že tyto dva členské státy se podaří přesvědčit. A že budou s návrhem souhlasit a nebudou eh, blokovat eh, toto rozhodnutí. Je to i pro tyto země je důležité, abychom zavedli automatickou výměnu informací. Chcete položit doplňující otázku? Děkuji, mnohokrát. pane Šemeta. Můžete počítat s veškerou naší pomocí, to, aby se pokročilo v tomto směru. Domnívám se, že právě tak, jak jste řekl, nyní je příhodná doba a evropští občané by těžko pochopili, že členské státy se budou vzpírat, vyměňovat si informace a spolupracovat proto, abychom zlepšili daňovou eh, spolupráci. Takže děkuji mnohokrát za vaši odpověď. I don't think you need to reply to that unless you want to. Nemusíte na to odpovídat, tedy pokud chcete, dobře. V tomto případě poslední otázku za Ekon, za eh, frakci EPP pan Ferber. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane designovaný komisaři. Už jsme se tady hodně vyslechli o boji proti daňovým podvodům v daňové oblasti, ale nejste odpovědný jenom, že daňové podvody, ale také za daňové právo. Eh, máme eh, přece jenom téma, která, eh, které vyžaduje harmonizaci, silnější evropskou harmonizaci, jmenuji dvě hesla, to je vyměřovací základ u Eh, podnikové daně, o které se diskutuje, a je to také otázka reformy DPH. Kdy, a to bych rád konkrétně věděl, dokdy předložíte konkrétní návrhy, protože bez návrhů komise ani podle Lisabonské smlouvy se nic nepohne. Děkuji. Reply, please. Vaše odpověď, prosím. K otázce CCTB se domnívám, že komise předloží e, návrh co nejdříve. E, musíme ještě dokončit posuzování dopadů určitých prvků CCTTB. Až e, budeme mít tedy tyto dokončeno toto posuzování eh, dopadů, domnívám se, že budeme moci předložit CCTB a a učinit rozhodnutí. Pokud eh, to chápu správně, ptáte se eh, na reformu DPH. Mám v úmyslu vytvořit novou strategii DPH, kdy se budeme zabývat ještě nedořešenými otázkami eh, strategií a budeme se zabývat otázkami definitivního stanovení systému DPH. Co se týče budoucího vývoje systému DPH, Budeme vycházet z toho, že předchozí strategie byla zahájena před několika lety a že je nyní zapotřebí k tomu přistupovat s novým pohledem. Budou tedy předkládány návrhy na změny a bude se pracovat na nové strategii DPH. Chcete doplnit otázku? Děkuji mnohokrát. Rád bych zůstal u DPH. Jeden z vašich předchůdců, pan komisař Monty, prohlásil, když byl vytvořen Evropský vnitřní trh do roku 1996, u DPH má platit princip země původu. Teď už Monty není v úřadu, v rok 96 dávno uplynul, dokdy tedy tento slib komise z počátku 90. let hodláte zrealizovat. One minute reply. Máte jednu minutu na odpověď. Víte, že eh, máme v současnosti přechodní systém DPH. Eh, toto přechodné období platí již poměrně dlouhou dobu. Zapotřebí je učinit nové rozhodnutí v daňové oblasti a to zejména e, zdaňování služeb DPH na základě zásady e, určení, ne tolik na základě e, země původu. Rád bych podpořil strategii na vytváření nového systému DPH. Budu se tomu věnovat. Děkuji. To tedy uzavírá část věnovanou výboru ECOM a nyní předávám slovo Malcolmu Harborovi za výbor IMCO. Velice vám děkuji. Paní Bowles, také děkuji panu Demačistři za tuto příležitost. Snad eh, bych eh, měl eh, přesměrovat naše slyšení, což je v středu pozornosti našeho výboru. Je celá oblast odpovědnosti pana komisaře a to je celní unie. Když se podíváte na mandát prezidenta Barosu, tak strategický rámec celní unie se týká vývozu a výměny e, technologií. A velmi mnoho členů našeho výboru vám dnes chce položit otázky, které se týkají této důležité části vašeho mandátu. E, prvním mluvčím za skupinu EPP bude paní Korhola, potom paní Stajler za SED Máte jednu eh, minutu na otázku, eh, dvě minutu na odpověď a potom jednu minutu na doplňující otázku. Paní Korhola, většina z nás eh, chápe výzvu, abychom snížili emise skleníkových e, plynů, ne jako jednostranou akci. Členské státy EU e, e, stanovily cíle a neměly by trpět příliš dopady ekologického dumpingu mimo území Evropské unie. Je to problém nekalé soutěže a může se ještě prohlubovat když eh, bychom eh, měli tedy eh, změnit naše cíle z roku 2020. Několikrát jsme hovořili o možnosti uhlíkové daně má v úmyslu komise zavést takovouto uhlíkovou daň a bereme na vědomí vztah s USA. Domníváte se, že bychom měli zpřísnit náš eh, cíl na rok 2030 a konec konců eh, domníváte se, že bylo eh, dostatečně zkoumáno hledisko dopadů hledisko možných negativních dopadů. Chtěl bych ještě požádat větší, o větší klid Vím, že někteří opouštějí a také hovoříme o e, celní unii. Dobře, prosím, aby e, další členové se e, vztahovali k té oblasti, za kterou jsme zodpovědní. Děkuji. Velice děkuji. Stále hovoříme o oblasti zdaňování Domnívám se, že je velice důležité, abychom e, dosáhli určitého vývoje v oblasti e, zelených daní a vlastně budeme mít směrnici o e, zdaňování v oblasti energetiky. To bude jedna z mých priorit během mého budoucího působení. Směrnice o zdanění v oblasti energetiky zahrnuje samozřejmě otázku zdaňování CO2. Rozděluje zdaňování v oblasti jednotlivých prvků energetiky a v oblasti CO2 a domnívám se, že nám to pomůže vyslat jasné signály rozlišovat mezi uhlíkatými oblastmi a mezi oblastí obchodování s emisními povolenkami. Vy jste hovořila o mezerách, které existují na hranicích mezi EU a nečlenskými státy. To je důležitá otázka. Budu vytvářet tlak abychom dosáhli mezinárodních dohod pro tuto oblast. V současnosti studuje komise možné analýzy dopadů takovéto situace, až bude analýza ukončena, bude možné předložit eh, návrhy, pokud budou nutné pro tuto oblast. Děkuji, paní Stýlera. Děkuji. Ne, ne, ne, děkuji, pane Harbore. Ráda bych položila otázku, která se týká akční plán Evropské unie proti padělání. Je to vážný problém eh, padělání eh, eh, lékařských produktů. A to může velice poškodit nebo i zabít evropské občany. Týká se to tedy těch eh, zdravotnických produktů. Jste si jisté, že se budeme eh, zabývat touto otázkou v rámci akčního plánu EU proti padělání? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Jistě problémem padělání si eh, eh, zasluhuje zásadní význam eh, v mém portfoliu a budu se snažit velice realizovat akční plán proti padělání na období 2009 až 2012. Plán obsahuje určitá opatření, které se týkají zlepšení právních předpisů, Eh, vznikají v součinnosti s průmyslem. Chtěl bych proskoumat veškeré postoje k tomuto akčnímu plánu, abychom pokročili v boji proti padělání, a to zejména proti padělání zdravotnických produktů, což představuje zvláštní nebezpečí pro občany. Musíme vytvořit systémy posuzování rizik, které se zaměří na tyto citlivé produkty, které mohou ohrozit zdraví našich občanů. Jistě na tom opravdu budu pracovat. Máte doplňující dotaz, paní Stiller? Ano, děkuji. Zmiňovali jste se o akčním plánu EU proti eh, padělání produktu do roku 2012 a eh, jaké jsou eh, vaše vize po uplynutí tohoto období? Well, I think that's... Já myslím, že <clears throat> jednou důležitou oblastí je dospět k mezinárodní dohodě ve věci padělání. Již existuje, existují dohody, které byly uzavřeny. Jedna nedávná dohoda s Čínou, která se týká padělání. Ale já myslím, že padělání je celosvětovou otázkou a týká se nejen celních orgánů. Čili do budoucna Eh, musíme eh, rozvinout eh, obecný akční plán, který by zahrnoval také další instituce, které jsou také zainteresovány na otázce padělání. Abychom měli koordinované úsilí na celosvětové úrovni. Děkuji vám. Další otázka, pan Van de Kamp, prosím. Pane eh, eh, předsedo, děkuji vám. Mám otázku na vazbu mezi OLAFem a generálním ředitelstvím pro cla a daně. My už jsme hovořili o zvláštní pozici OLAFu dnes dopoledne. V praxi ovšem naše skupina EPP vidí určité problémy eh, v tom portfoliu, které se týká odpovědnosti za OLAF na jedné straně a z eh, otázkou generálního ředitelství Procla na druhé straně. Jak chcete zvládat tyto dvě odpovědnosti v praxi? To je moje otázka, pane předsedo. Prosím, pane Šemeto, děkuji vám. Ehm, já tomu rozumím tak, že máte na mysli asi možný střed zájmu v mé pozici. Já vás tady mohu ujistit, že já nevidím možnost střetu zájmu mezi těmito různými částmi mého portfolia, konkrétně mezi odpovědností ve věci OLAFu a otázka tohoto generálního ředitelství. Je to otázka vytváření legislativních předpisů a otázka sledování dohledu v provádění právních předpisů v členských státech. Je to tedy také v zájmu tak sud bojovat proti podvodům. A otázka boje proti podvodům je vlastně takovým spojovacím bodem eh, mého portfolia. Týká se různých částí, tedy cel, daní a také samozřejmě vynakládání evropských peněz tak myslím, že tady není možný konflikt zájmu nebo tedy střed zájmu v mém portfoliu. Když se podíváme na současné složení a portfolia, eh, včetně administrativních aspektů v jednom portfoliu, rizika možných eh, střetů zájmu by tady v v takovém případě byl vyšší než v případě mého složení portfolia. Prosím, pan Van de Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Přesně o tom jde. Jestliže pan komisař říká, že Texud bojuje proti eh, podvodům a současně OLAF také bojuje proti podvodům té, této konkrétní části, tedy podvodů, tak jaká je pak vazba mezi těmito dvěma Um, šetřeními a jakou pozici k tomu zaujmout? Tady eh, mohu zcela jasně odpovědět, eh, že je důležitá spolupráce mezi institucemi, které bojují eh, proti podvodům. Máme systémy výměny informací, Máme výměnu informací, které se týkají všech záležitostí spojených s bojem proti podvodům. ať už jde o OLAF nebo o TEX soud, eh, tyto aktivity musí být dobře koordinovány, abychom se vyhnuli zdvojování těchto činností. A neefektivnímu využívání finančních prostředků. Tak probíhá práce nyní a e, nepřináší žádný zvláštní problém. A já doufám, že tomu tak bude i nadále. Děkuji. Paní Šaldomoza, hovoříte po druhé, e, protože jste velice aktivní e, v našem výboru. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ve své písemné odpovědi se vyjadřujete k tomu, že, celní politi- že v oblasti celní politiky je pro vás rozhodující eh, bezpečnost občanů. A v odpovědi kolegyni jste řekl, že se musí něco dít u padělání, ale zcela konkrétně, eh, co konkrétně chcete udělat, jakých iniciativ se chopíte pro zlepšení dialogu nejenom s Čínou, s Ruskem, s USA a tak dále. Přičemž se jedná především o bezpečnost občanů, když takové zboží se dostává na trh společenství. Děkuji. Prosím odpověď. Já myslím, že v oblasti vztahů mezi Evropskou unii a Čínou se řeší celá řada problémů, možná trošku menší pokrok byl dosažen s Ruskem, ale je třeba dále jednat a dospět k dohodě s Ruskem v konkrétních záležitostech. Pokud je o Čínu, je zde dohoda o spolupráci s Čínou a velice dobré projekty se připravují, jako například eh, v oblasti dopravy, A e, když e, dojdeme k vzájemnému uznávání, tak to výrazným způsobem posílí celý ten řetězec zásobování zbožím i celkovou koncepci bezpečného zásobování. což je klíčovou politikou komise do budoucna. A prosím, paní Skaldemoze. Ano, také se domnívám, že se událo mnohé, ale přesto nebezpečné zboží, které se dostává do společenství, eh, je, toho je neustále víc. Co proto, abyste spolupracoval i s dalšími komisaři, kteří v této oblasti nesou odpovědnost? Například eh, týká se to produktů, které se dostávají na evropské trhy. Jak budete spolupracovat s ostatními komisaři, kteří jsou za to zodpovědní, zajistit tuto oblast? Yeah, I think that's, uh, Myslím, že máte naprosto pravdu. Eh, je tady několik komisařů, kterých se tato eh, otázka týká. A ne jedno generální ředitelství, nýbrž několik. Diskutujeme mezi sebou, my, noví komisaři, eh, o tom, jak budeme dále pracovat. A jedna z možností by bylo vytvořit Eh, skupiny ad hoc, které by se zabývaly konkrétními úkoly. Otázka padělání, eh, porušování práv duševního vlastnictví. Eh, to jsou velice důležité otázky, kde by právě taková ad hoc skupina mohla být vytvořena a mohla by pokračovat v této činnosti a navrhovat konkrétní politiky. Děkuji. Další otázka paní Bastos. A pak posledním řečníkem bude pan Kreutzmann. EPP, paní Bastos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě bych se chtěla vrátit k otázce padělání, protože to je nesmírně závažný problém, který eh, eh, ohrožuje bezpečnost na trhu, zejména u léčiv, kde je ohroženo zdraví občanů. A je samozřejmě důležité mít tady dobré ekonomické praktiky a pak, že se poruší pravidla, bylo by to špatné špatné pro evropské hospodářství. Chci se tedy zeptat na otázku z oblasti celní politiky. Počítá komise s dalšími iniciativami pro potírání padělání? Existují určitá opatření, která se navrhují, ale to všechno je velice vágní a je to poměrně široké pole, není to dostatečně konkrétní. Já bych si přála, abyste se konkrétně vyjádřil k opatřením, která hodláte uskutečnit a abyste také něco řekl k harmonogramu těchto opatření. Co se týká celního kodexu, zde bych ráda věděla, jak hodláte postupovat, pane komisaři, pro uskutečnění kontroly nad tímto celním kodexem. A další otázka, vidíte problémy v souvislosti s diskusí o tomto nařízení? Odpověď, prosím. <clears throat> Děkuji vám. Jak už jsem řekl v odpovědi na předchozí otázku, eh, otázka padělání eh, není v odpovědnosti pouze komisaře, který zodpovídá za oblast celní. Je to mnohem širší otázka. A eh, proto musíme zajistit dobrou spolupráci mezi jednotlivými oblastmi politik a mezi jednotlivými komisaři. Pokud jde o aspekt eh, celní, ta je určitě velmi důležitá. Když eh, se vyvíjejí systémy analýzy rizik, je třeba věnovat zvláštní pozornost eh, právě otázce padělání. A je třeba dále zlepšovat analýzy rizik a také sdílení informací mezi národními orgány v členských státech ve věci obchodování, nezákonnému obchodování s padělaným zbožím. Tady můžeme ještě dosáhnout dalšího pokroku. Pokud jde o provádění celního kodexu, ano, je to dost velká výzva. Na jedné straně si myslím, že máme společné zájmy, které budou eh, dále aplikovány až do roku 2013. Jeden z režimů v celním kodexu umožňuje zjednodušit činnost podniků, používat elektronické celnictví a další iniciativy, jako je například iniciativa jednotného místa, která má také svůj význam. Prosím, paní Bastos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vy jste řekl, Pane komisaři, i my všichni ostatní víme, že jsou ještě další kolegové, kteří eh, nesou odpovědnost za padělání eh, nebo potírání padělání. Už jste se s nimi sešel, abyste hovořil o tom, jak nejlépe zabezpečit právě organizované akce proti padělání. Děkuji. Eh, měli jsme již několik jednání, několik seminářů v rámci nové komise nebo nově jmenovaných komisařů před eh, slyšeními. A diskutovali jsme o tom, jak budeme koordinovat eh, naše budoucí činnost. Otázka koordinace je velice důležitá. Také to bylo zdůrazněno v našich jednáních a jak jsem řekl, dohodli jsme se, že budeme vytvářet skupiny ad hoc eh, ke konkrétním otázkám a já myslím, že to je velice důležité, aby vznikly takové skupiny několika komisařů, komisař pro vnitřní trh, komisaři, kteří mohou diskutovat eh, společné politiky v této konkrétní oblasti. A nyní pan Kreutzmann posledním řečníkem za výbor IMCO. Já, im, mm, Pane designovaný komisaři, právě jsme diskutovali o produktech padělání, které se zavádějí na evropský trh. Jak víte, další nebezpečná Další nebezpečí vychází také ze dalšího spotřebního zboží, která se dovážejí a která nerespektují bezpečnostní normy. Eh, jaké konkrétní kroky hodláte uskutečnit eh, eh, proto, abyste zlepšil práci celního dohledu, aby se zamezil dovozu nebezpečných produktů na vnitřní trh? Neexistuje tady také nezbytnost evropského dohledu nad trhem nebo rozdělení nákladu a zátěže mezi jednotlivými členskými státy, které jsou vystaveny těmito nebezpečnými eh, těmto nebezpečným produktům. Například, když si vezmeme takové produkty, které se dostávají přes přístavy, eh, tady vznikají zátěže pro země, které musí eh, tady nad tím vykonávat dělý dohled, ale vlastně je to dobré pro všechny členské země. Pane komisaři, prosím. Yeah, I, I think that's, uh, oh. Já myslím, že tento celní kodex je modernizovaným eh, celním kodexem a dává nám příležitost udělat velký pokrok. Eh, centralizované, eh, centralizovaný systém odbavení, to je ve vývoji. A je to do jisté míry revoluce v této oblasti v budoucnu, až bude systém implementován, nebude již nutné se různě přemysťovat a bude možné všechny doklady předložit domácím celním orgánům. Snažíme se také v oblasti celní eh, zvážit určité napojení celního, jednotného celního odbavení, také na daňové aspekty, jako je například DPH a podobně, abychom takto měli jednotný systém pro všechny eh, tyto oblasti, které umožní obchodníkům zvládat eh, vše v rámci eh, kontaktu s domácími orgány. Tento projekt vyžaduje velké úsilí spolupráce a koordinace mezi členskými státy a prostřednictvím implementace a sledování pokroku na tomto projektu zajistíme lepší koordinaci mezi institucemi, které e, pracují v oblasti celní, ale také v dalších oblastech, které Eh, jsou spojeny s mezinárodním obchodem. Pan Kreuzmann? Máme rozdílné systémy dohledu, ku příkladu v Německu jsou za to zodpovědné jednotlivé spolkové země, v jiných zemích je to centrálně upraveno. Dohled nad trhem je rozdílný, existují tady ještě slabiny, co chcete učinit, aby se tady dosáhlo zlepšení v jednotlivých státech týkající se dohledu nad trhem. Well, uh, of course, uh, we cannot... In... My samozřejmě nemůžeme zasahovat na úrovni Evropské unie uh, do uh, situace v jednotlivých členských státech. Do, uh, zasahovat do jejich systémů. Naším cílem je, abychom navzdory rozmanitosti stávajících systémů usilovali o vhodnou koordinaci a chceme rozvíjet důležité nástroje, které nám umožní koordinaci mezi členskými státy a orgány v jednotlivých zemích, aby to ustatnilo celkovou situaci. Uvažujeme o společných celních postupech, ale to je, myslím, otázka budoucnosti. To není na pořadu dne Evropské unie teď. Děkuji vám, děkuji eh, kolegům a panu komisaři a nyní tedy předávám slovo předsedovi výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji mnohokrát. Já teď bezprostředně, pakliže by si pan komisař Šemeta prosil, žádal ještě slovo, dostane ještě pět minut na jeho souhrn. Prosím pěkně. So thank you very much. Rád bych vám velice poděkoval za otázky, které jste položili během tohoto slyšení. Domnívám se, že se tak rozvinul skutečný dialog mezi zástupci příslušných výborů a mou maličkostí. Domnívám se, že právě otevřený dialog je nesmírně důležitý, abychom řešili problémy a čelili výzvám, které před Evropskou unii stojí nejsem zrovna ve snadné situaci, budu spolupracovat se třemi různými výbory, jsem si toho vědom, ale já jsem e, již v minulosti měl skvělou spolupráci s výborem pro rozpočet a nyní jsem také zodpovědný za rozpočet a jistě využijí těchto zkušeností pro spolupráci s výborem pro kontrolu rozpočtu pro vnitřní trh a i s hospodářským výborem. Dnes jsem si vyslechl celou řadu velice dobrých otázek, které mi umožní předkládat eh, nové myšlenky a nové návrhy do budoucna. Je třeba řešit celou řadu otázek v oblasti výdajů, a budu s vámi velice rád spolupracovat, protože navrhované koncepce jistě nebudou snadné, budou potřebovat vaši plnou podporu eh, po jednotlivých diskuzích, abychom mohli prosadit tyto návrhy. A Situace je ještě složitější v daňové a celní oblasti. V oblasti daní je nutné dosáhnout jednomyslnosti rozhodnutí a proto se budu muset spoléhat na vaši podporu, až se budou předkládat nové návrhy zájmu prohlubování zájmu trhu, eh, vystupování vůči daňovým rájům. Bude to celá řada nových návrhů, o kterých se již jedná. A já počítám s velice těsnou spoluprací jsem opravdu otevřený eh, vůči výměně informací k oblastem mého portfolia a doufám, že tento přícný postoj nám pomůže dospět k návrzím, které usnadní vývoj v Evropské unii. Velice vám děkuji.